Dobrý den, milí kolegové, kolegyně. No, najednou slyšíte jiný hlas. Mně je to velice líto. Ale, ale Lamasur vězí ještě v demonstraci. Ne jako aktivní účastník, to předesílám, proč ne? No to já nevím, protože nevím ani za co se demonstruje, ale bylo mi řečeno, že prostě tam uvízl ve svém autě. Což by nám nemělo bránit v tom, abychom už se začali věnovat práci. To... No, takže tak, jak jsme si to plánovali, začneme hlasovat hlasováním. To uděláme všichni teď společně, takže nejdříve eh, první hlasování k eh, návrhu eh, opravného rozpočtu číslo 4. Sidonia, prosím. Už nechceš k tomu se vyjádřit. Výborně. Takže se vrhneme na hlasování. Máme tady pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro? Výborný, kde proti? Děkuji, kdo se zdržel? Fajn. Tedy musíme hlasovat tak, jak jsme to buď pozměnili nebo nepozměnili. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže je to míň. Kdo se zdržel? Výborně, ale je to přijato. námitka mimo mikrofon a odpověď zněla pouze pět. Takže Sidonie jsme pro, omlouvám se. Byla to chyba. Není příliš br- brzy, řeknuli to upřímně. Další bod. Barbara Matera. Ne. Tak eh, slyším vysvětlení, že nejdříve hlasujeme o zprávě Haglund. Tam je celá řada pozměňovacích návrhů. První, číslo jedna, který podal zpravodaj, je stažen, pak číslo 7, ten pochází z sociálních demokratů. Derek Wong, kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Dobrá. Převážná většina je pro. Dále tady máme pozměňovací návrhy číslo 8 až 23. Dá se tady hlasovat unblock? Má někdo něco proti hlasování unblock? Výborně. Námitka mimo mikrofon. Takže tady máme nějaké chybičky, znovu se nám vluzují. Já se omlouvám. Vytiskli nám to, než jsme do toho šli. Takže 8 až 23 je pro. Proti. Drželi se. to. Aj, aj, ja. Jetzt gehen wir zu, zum Änderungsantrag. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu číslo 2. To se týká eh, úvodního ustanovení 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jeden. Ostatní pro. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 1. Pana zpravodaj, kdo je pro? Proti? Jeden a kdo se zdržel? Přijato. 24. Eh, Omlouvám se, to je pokryto. 26. To je číslo nového návrhu. Jde pro? Proti? Jeden. Zdrželi se? Nikdo. Přijato. 27 a 28, ty jsou vlastně identické. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Jedna, zbytek je proti. Dobrá. Poznací návrh 5 k uvedení ustanovení 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jednomyslně schváleno. Nyní 29, poslanec návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jedno zdržení, ostatní proti, takže padá 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nikdo? jednoznačně zamítnuto. 31, kde pro? Proti? Zdrželi se? Nikdo? Takže přijato s jedním hlasem proti. 32, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jedna hlas se zdržel. Přijato. 34. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Jeden hlas. Zamítnuto. Jednomyslně zamítnuto. 35. Pro? Proti? Zdrželi se? Jeden. Zbytek je pro, tedy přijato. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nikdo? Jednomyslně zamítnuto. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Rovněž jednomyslně zamítnuto. Nyní koncové hlasování. Kdo je pro takto pozměněnou zprávu? Kdo je proti? Zdrželi se? Jeden hlas se zdržel, ostatní jsou pro, takže Karlovi srdečně gratulujeme. Jetzt Matěra, jetzt Barbara. Nyní přišla řada na Barbaru. Takže nyní bychom mohli hlasovat o dvou scénářích, vlastně o dvou věcích, věcech. Tu třetí věc o ní hlasovat zatím nemůžeme, to jsem se zrovna doslechla, ale jedno po druhém. Takže nejdříve si vyslechneme paní zpravodajku. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Takže eh, minulé zasedání výboru rozpočtu, tam jsem dopodrobna představila žádost o ty tři případy, které tady máme. Jednak tady z Dánska, jednak eh, z Německa a jednak z Portugalska. Tam není žádný problém. Nicméně eh, chtěla jsem spíše potom, abychom odložili hlasování o tom případě Renault ve Francii, což je jedna z největších žádostí, která se objevila od vzniku tohoto fondu, protože mluvíme o nějakých 3800 pracovnících a ta částka je nějakých 24 eh, milionů a tak dále, takže je to opravdu eh, velmi, velmi velká částka a výbor pro rozpočet eh, je zde v souladu s výborem pro zaměstnanost, čili všichni jsme proto, abychom hlasování k tomuto bodu odložili. Ale zároveň bych chtěla říci všem kolegům, že příští čtvrtek na plenárce ve Štrasburku se uskuteční velmi důležité hlasování o budoucnosti tohoto fondu. Já tady doufám, že se nám podaří hlasovat tak nějak kompaktně a že se nám podaří překonat ty drobné problémy, které se objevily při předkládání návrhu, návrhu usnesení ze strany eh, předsedy Bereze. Děkuji. Ja, vielen Dank. Ähm, Děkuji. Dobrá, takže nyní musíme hlasovat o třech případech. Dánsko, Německo a Portugalsko. To jsou ty země, v nichž ty podniky, ty subjekty jsou. Začneme Dánskem, tam je řada pozměňovacích návrhů a ty rychle přejdeme, nyní projdeme. Nejdříve číslo dvě pozměňovací návrh, kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Takže 6 proti, tím pádem přijato. Poznám si návrh číslo 3, kdo je pro? Kdo je proti? 6. 6 je proti, takže přijato. Poznám si návrh číslo 4, kdo je pro? Kdo je proti? 7 je proti, přijato. Omlouvám se, říká před, na, eh, předsedající, kdo se zdržel. Číslo 5, kdo je pro? Proti? Všichni to asi. Tak to vidím, kdo se zdržel. Takže tentokrát jsem to pochopila správně. Všichni proti. Eh, šestka, kdo je pro? 6 je pro, proti. To je jasné, že je jich víc. Kdo se zdržel? Jeden. Zamítnuto. Sedmička. Kdo je pro? Proti? Všichni. Kdo se zdržel? Dobrá, všichni jsme proti. Jednička. Kdo je pro? 5 kolegů. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jeden. Pět, pět je pro, jeden se zdržel. Tím je to zamítnuto. Nyní tedy musíme hlasovat o pozměněném návrhu. Kdo je pro něj? Kdo je proti? Dva hlasy jsou proti. Kdo se zdržel? Dva. Tedy dva proti, dva se zdrželi, ale jinak to bylo přijato. Gratuluji Balbaře. Takže to je dobré. Druhý případ, to je případ v Německu, tam jsou dva pozměňovací návrhy, dvojka, kde pro? 6. Kdo je proti? Více než 6. A kdo se zdržel? 1. Takže jeden se zdržel a většina je proti, takže padá. Um, jednička, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Šest pro, zbytek Proti? Zamítnuto. Koncové hlasování. Kdo je pro celkovou zprávu? Kdo je proti? Tři. Hlasy proti. Kdo se zdržel? Dva kolegové. Dobrá, tři proti, dva se zdrželi, ostatní jsou pro, byla tedy přijata. Nyní máme Portugalsko. Tam nemáme žádné pozměňovací návrhy. Kdo je pro tuto zprávu, Barbařino? Kdo je proti ní? Jeden hlas. Zdržel se někdo? Čtyři. Čtyři se zdrželi, takže je tímto zpráva přijata. Tedy srdečně blahopřeji, Barbaro, za tyto tři zprávy. Mhm. A nyní máme transfery. To jsou ty, to přenášení prostředků, převod prostředků. Jo. tu 22, o té hlasovat nebudeme na, zatím, protože ta vlastně souvisí s tím francouzským případem Renault, takže se musí vyčkat. Přecházíme tedy k 25. Převod 25 Sidonie je pro. Kdo je rovněž pro, kromě ní ještě? Je někdo proti? Jeden hlas. Zdržel se někdo? Nikdo? Tím je to s jedním hlasem proti přijato. Eh, převod číslo 26. Eh, zpravodajka je pro a ostatní, kdo je pro? Kdo je proti? Opět jeden hlas, zdrželi se? Nikdo? Tedy přijato s jedním hlasem proti. A přecházíme k 27. To je poslední hlasování, kterého já se zde ujmu. Sidonie znovu um, ano. Jsi pro toto, uh, tento převod? Je ještě pro tento převod? Výborně. Proti? Jeden. Zdrželi se? Nikdo. Přijato. Nyní předávám slovo našemu předsedovi, který to vyhrál nad demonstranty. Podařilo se nám jej zachránit. Děkuji, eh, to omlouvám se. tě i všem vám ostatním. Demonstrace v Bruselu mě zabránila, abych se sem dostal včas. Ještě musíme hlasovat o řadě převodů první řadě je to převod číslo 23. Sidonie je pro. Takže hlasy pro. Děkuji vám, hlasy proti. Jeden je proti, zdrželi se. Nikdo se nezdržel. Schválen. E, převod 30. Spravodajka Sidonie je, je pro. Kdo je pro? Děkuji, proti jeden proti, zdrželi se, nikdo schválen. 32. Sepol, zpravodajka pro, hlasy pro, proti, jeden proti, zdrželi se, stejný případ schválen 33. Zpravodajka je pro, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 35. Spravodajka je pro, takže hlasy pro. Děkuji, hlasy proti. Jeden hlas proti, zdrželi se, také schválen. A nyní máme ještě další hlasování o převodech. Musíme hlasovat i o e, rozpočtech dalších institucí, ale navrhuji, abychom toto hlasování odložili. Omlouvám se, ale jak víte, právě teď je smírčí dohodovací jednání, na kterého se účastní delegace a Bera a parlamentu. Eh, Helga eh, se účastní a brzy by se měla vrátit. A proto tedy navrhuji, abychom přešli Navrhuji tedy, abychom přešli k bodu 7, který máme na pořadu jednání, protože je přítomen Reimer Böge. Je to eh, bod, který se týká jednání o víceletém finančním rámci, rámci na období 2014-2020. Jean-Luc Danny bohužel řekl, že dnes nebude moci přijít. Takže bych rád požádal Reimera Bega, Bega, jestli se k tomu chce vyjádřit, aby nám k tomu něco řekl. Možná bych ale měl připomenout, že jsme měli už úvodní výměnu stanovisek k novému postupu. Polské předsednictví to přijalo a už implementovalo, jde o výměnu stanovisek před eh, první radou, která na tomto eh, tématu začala pracovat eh, v září. A tehdy předsednické trio se setkalo s delegací parlamentu pro rozpočet a byl tam předseda Reimer Böge jako zpravodaj ale vzhledem k tomu, že předseda řekl, že někdy brzy bude složení delegace stanoveno, ale toto rozhodnutí ještě nebylo přijato, tak jenom víme, že pokud jde o obsah nebo pokud jde o program dalších nebo e, kalendář dalších jednání, v polovině e, rady bylo tedy dohodnuto, že nebude e, žádn, v říjnu žádná schůze, protože všechny příslušné schůze se budou věnovat přípravě samitu. Takže budou eh, v listopadu a v prosinci dvě rady, které se budou zabývat eh, dalším víceletým finančním rámcem a v listopadu bude schůze, která se bude zabývat čistě jenom eh, politikou soudržnosti v oblasti rozpočtu a podívá se na to tak velmi obecně a samozřejmě se bude zabývat strukturálními fondy a vlastními zdroji. 20. a 21. října na okraji jednání, ale samozřejmě to se bude jednat o daleko více věcech, takže je, bude ECOFIN ke zprávě Gariga a e, předpokládá se schválení Eh, zprávy eh, eh, příslušného výboru a předání zprávy Evropského parlamentu národním parlamentům. Jednání na nejvyšší úrovni teď tedy probíha, probíhají mezi zástupci parlamentu, předsedou komise a rady a jakmile dostanu nějaké informace, tak budu informovat jak koordinátory, tak členy rozpočtového výboru a budeme sledovat situaci, ve které, které se bude se účastnit zhruba 80 zástupců eh, národních parlamentů. Bude tam 40 parlamentních eh, schromáždění z 27 členských států. A v tomto případě parlament požádá, aby byl eh, zastoupen 40 poslanci Evropského parlamentu. Tato jednání probíhají, probíhají plynule a samozřejmě vás budu informovat o dalším vývoji. Takže tedy to, abych připomněl takový ten obecný rámec a postup, Reimere, chceš tomu něco přidat? Ano, máš slovo. Ano, jenom krátce, pane předsedající. Já věřím, že i kolegové ze sekretariátu obdrželi informaci o těch bodech k diskusi z 12. září a na briefingu k tématům například doby po které to běží, flexibility, struktury toho rozpočtu a tak dále. Možná jenom na doplnění, že samozřejmě rovněž můžeme doufat, že eh, další předsednictví, čili dánské a kyperské, budou pokračovat v tom, co započalo to polské a eh, samozřejmě bohužel tam není eh, ještě absolutní souhlas ze strany všech členských států, ale čím intenzivněji budeme vyjednávat, tím je to um, zasedání, které ještě se koná před zasedáním rady, e, závažnější. Důležité je, e, aby ten mandát z výboru Šure e, potvrzen plénem, abychom měli už na parlamentu jako živý dokument a ne, aby nám to dali až post factum a doufám, že když nadcházejí nyní nadchází doba těch jednání s radou a s komisí, tak nám může být tento dokument ku pomoci. Po této konferenci, kde se i otevřeně říká, že dánské a kyperské předsednictví budou se snažit něco podobného dát na pořad jednání, budeme mít v listopadu radu o politice zemědělské a v prosinci o vlastních prostředcích, tak samozřejmě už se nám to e, trochu rozjede, ale zároveň nesmíme e, přestávat být e, realisty. Těžké je určit, jak dobrý bude pokrok v radě, v parlamentu, kde budou námitky nerozpočtové povahy, já to nyní ale řeknu takto hovorově. Když se nám podaří držet partu a e, dostat z toho nový impuls právě ze stránky um, z té strany, že dostaneme podporu určitých národních parlamentů, kde víme, že ne všichni jsou proto, tak to bude dobré, ale aby se to povedlo, tak to samozřejmě všichni víme, to nebude lehké, takže musíme všichni využívat toho, co nabízí polské předsednictví, těch možností a pak též v klidu si zkusit eh, určit tu strukturu zde ve sněmovně, nebo spíš se jí držet a zkusit, jak nám to pomůže připravit se na následující předsednictví, na následující jednání a s jakou pozicí přesně půjdeme do jednání s radou. A ještě jedna věc možná jako PS ve výboru, z hlediska našeho výboru je ještě jedna záležitost zásadní, totiž jak se nám podaří zvládnout v samotném našem parlamentu otázku víceletého finančního rámce a těch velkých legislativních balíčků které brzy přicházejí, protože kvalita obsahová Eh, například to je politika v oblasti zemědělství, věd výzkumu, i tam je to stále významnější. Všichni hovoří, kondicio eh, sine qua non je flexibilita. Čím flexibilnější, tím je ten dokument hodnotnější. My jsme pro, ale jakým způsobem se to pak dá podchytit eh, v rozpočtovém rámci a jak se to dá podchytit pak v tom rozhodování, v těch, v těch rozhodovacích procesech, takže na tom bude mnohé záviset effectivement de tous les... Ano, děkuji, Reimere. Je tomu tak, během všech těch kontaktů, které jsme v posledních dnech měli s polským předsednictvím a s polským premiérem, pan Tol, panem Tolkijevičem, ministrem pro evropské záložitosti, panem Ješkem Dominikem, ministrem pro rozpočet a tak dále. Tak dojem, který jsme z toho získali, byl ten, že polské předsednictví nijak nespěchá na tom, aby byla zahájena skutečná jednání. V tomto okamžiku vedou volební kampaň ve své zemi, přičemž představa je taková, že by měla proběhnout výměna názorů kolem stolu, ale potom by se to mělo nechat až na dánském předsednictví, aby e, zahájilo skutečná jednání. Potom je tady ještě další neznámá, a to sice, že dánové e, také měli minulý týden pos volby, takže teď vytváří novou vládu, novou koalici a ta samozřejmě zaujme svoje stanovisko k jednáním. A čeká je v šestiměsíční předsednictví, což je poměrně náročné období. My se snažíme být v kontaktu s dánským parlamentem už několik týdnů a snažíme se zajistit, aby eh, byla dosažena kontinuita. To znamená kontinuita předávání informací mezi jednou dánskou vládou druhé. Čili vyplývá z toho, že jednání zřejmě budou pomalá, budou se rozjíždět poměrně pomalu. Jak řekl Reimer, hmm, do příštího roku bude muset Evropská komise eh, představit veškeré legislativní základy pro financování 2014 až 2020, politika soudržnosti, zemědělská politika a další velké politiky. To všechno znamená, že ten obecný kontext, respektive ten, ty směry, kudy se budou ubírat ty eh, nové politiky, tak to bude podléhat těm legislativním postupům. A bude to mít příslušné rozpočtové dopady. Koordinátor za EPP zřejmě přišel o křeslo. To je samozřejmě velmi nešťastné, když se to stane každému europoslanci, ale vidím, že už je to v pořádku, že už si zasedl. Děkuji. Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat Reimerovi za informaci. Já jsem z opozice v Dánsku a mohu, nebo respektive z nové opozice v Dánsku a mohu říci, že panuje poměrně dohoda eh, mezi celou řadou stran o tom, jak by se měla tato věc řešit. Takže věřím, že bude zajištěna z velké části kontinuita k této otázce. Nicméně eh, nadcházející rok teprve vyjasní ty jednotlivé detaily a máte pravdu v tom, když říkáte, že se ukáže jak se bude do budoucna vyvíjet společná zemědělská politika, strukturální fondy. To musí být jasné předtím, než se začne strukturovat rozpočet. Ale ve finále ono to bude tak, že o tom budou jednat šéfové států a vlád spolu s panem Van Rompuyem a my bychom se měli mm, nějakým způsobem připravit nebo zajistit, abychom také byli součástí těch jednání. Bude tedy potřeba velmi dobrá příprava již v této fázi, mít jasnou představu o tom, co stojí jednotlivé politiky. Tohle je velmi důležité, abychom zajistili, že že tam se to všechno propojí a náležitě to do sebe zapadne, když budete hovořit s členskými státy. A samozřejmě všichni chtějí svoje peníze zpátky, takže bude to ještě zajímavé. Děkuji, děkuji N. Děkuji. Mm. A jestli jsem, jestli jsem tady dobře pochopil, tak budoucí premiérka bude paní Toniš Tony Šmik a to je vlastně naše bývalá kolegyně, že? Ona byla ve frakci socialistů. A ona byla velmi vážená a aktivní členka eh, konventu k budoucnosti Evropy. Takže obecný postoj dánské vlády by měl být proevropský, abych tak řekl, pro ten evropský duch. Takže doufám, že u dánských kolegů se to vyvine takto. Dobrá, kolegové, já navrhuji, abychom tento bod uzavřeli. A teď vidím, že se k nám již připojila Helga. Helga eh, byla zaměstnána v tom smírčím řízení, ale teď už je zpátky. Takže Helgo, pokud jsi připravená, já teď navrhuji, abychom hlasovali o těch převodech. Protože ty jsi tady navrhovala uh, nějaké převody, také tady byla ta zpráva Sidonie a máme tady tři návrhy o převodech, co se týče ostatních institucí. Další koordinátoři jsou součástí jednání v rámci smírčího řízení s Birem, ti se k nám také připojí, čili měli bychom být schopni hlasovat o těch převodech. Takže jakmile eh, budeme všichni připraveni, navrhuji přistoupit k hlasování. Takže je tam výbor pro regiony a eh, Evropský účetní dvůr. Děkuji, pane předsedo. Takže k tomu prvnímu převodu. Tady tento převod je převod informací, který nám předkládá výbor pro výbor regionů. E, náborové postupy v rámci výboru kvedly k velkým nákladům v oblasti cestovného, diet a dalších oblastí. Takže výbor regionů by chtěl, aby bylo přesunuto 20 5 tisíc euro z položky Traineeships and Exchange of Officials do položky Mixed and Expenditure on Recruitment. Já navrhuji, abychom neměli žádné námitky vůči tomuto převodu. Děkuji. A kdo je tedy pro tento převod, kromě naší paní zpravodajky? Kdo je proti? Jeden. Kdo se zdržel, nezdrželi se, takže přijato. Potom tady máme další převod a to je z Evropského účetního dvoru, paní zpravodajka. Ano, tady máme dva převody týkající se e, Evropského účetního dvora. Dvůr by chtěl převést 60 tisíc euro z položky odměny pracovníků a pracovníků s dočasnou, s dočasnou smlouvou na položku externí pracovníci. Eh, oni to zdůvodňují tak, že potřebují více externích překladatelů, protože několik jejich interních eh, překladatelů bylo převedeno na auditory, což je běžné v rámci účetního dvora. Ačkoliv k tomu sice můžete mít určité pochybnosti, tak eh, já si nemyslím, že bychom to měli vnímat jako problém. A potom tady máme druhý převod a to se týká posílení položky pro externí experty nějakých 27 tisíc euro. A to by bylo převedeno z té položky production. Takže zase já navrhuji, abychom, to, abychom neměli žádné námitky proti obou těmto převodům. Děkuji. Chcete hlasovat o obou naraz. Kdo je pro tyto dva pře- převody, jak navrhuje zpravodajka? Kdo je proti? Jeden je proti, kdo se zdržel. Děkuji vám, takže přijato. Dobrá, takže toto jsou všechny převody. Už tady k vám nemáme žádné hlasování, nicméně Helgo, navrhuji, aby si ještě ponechala slovo a představila bod pořadu jednání číslo 6, což je návrh opravného rozpočtu číslo 5 k Evropskému inspektorovi ochrany údajů na jedné straně a potom ještě Evropská služba pro vnější činnost. Takže Helgo, prosím, eh, aby se z toho ujala, aby se nám laskavě představila tento návrh. Já eh, vím, že ty jsi měla intenzivní kontakty s různými osobami, takže kdybys nás mohla o tom informovat, jak eh, to vidíš. Děkuji. Já věřím, že už jsem to řekla poměrně jasně na minulém zasedání eh, výboru pro rozpočet. Co se týče Evropského inspektor, eh, inspektora ochrany údajů, tak část návrhu opravného rozpočtu. Já myslím, že to jsou opravdu velmi drobné věci na to, aby se řešily v návrhu opravného rozpočtu. Dále nevidím žádnou jednoznačnou potřebu přistoupit k úpravě EDPS, jak to je naplánováno pro rok 2011. To znamená, já nadále zastávám svoji pozici, abychom to udělali až v rámci dalšího rozpočtu, nikoli v rámci návrhu opravného rozpočtu. Pokud vás to zajímá, mohu vám k tomu poskytnout ještě více informací. Co se týče Evropské služby pro vnější činnost, tak tady nemám problém s tím, když se 40 dočasných smluv převede na stále pracovní smlouvy, nicméně mám problém s reorganizací ESVČ ve prospěch těch výše postavených pozic. Neobdržela jsem žádné přesvědčivé vysvětlení, proč by mělo dojít k této restrukturalizaci a mohu dospět tedy k závěru, že tady není žádná jednoznačná potřeba, proč by mělo být přistoupeno k této restrukturalizaci, jak to požaduje ESVČ. Co ovšem mohu akceptovat, je pravda, že ESVČ je nová instituce a je totiž stále ještě ve fázi, kdy musí přizpůsobovat svoje plánování a svoji strukturu. Nicméně ani to není dostačující proto, aby, aby tím byla eh, odůvodněno převedení středně manažerských postů na vysoce manažerské posty. Zároveň bych tady chtěla také upozornit na velmi kritické stanovisko ze strany AFETu eh, s ohledem na postupy v rámci rozpočtu 2012. Rada má fixní pozici a přijala návrh opravného rozpočtu, jak je navržen. Já však chci říci, že jsem velmi překvapena zejména protože v oblasti ostatních politik rada byla velmi tvrdá a vždy se snažila o co největší úspory. Tudíž mám skutečně problém chápat tady tu logiku. Na jedné straně oni trvají na tom, aby byla snížena potravinová pomoc pro ty nejchudší a na druhé straně schválí, aby byla vytvořena takhle vysoce eh, postavená placená místa. Samozřejmě jsem si vědoma toho, že musíme být eh, vstřícní vůči kompromisu, takže možná jedna možnost pro ESVČ by byla vyloučit z výpočtu jednu třetinu eh, pracovníků, která musí přicházet z členských států, ty již stávající národní experti. To by umožnilo snížit počet vysoce postavených postavených postů, eh, které členské státy chtěly. No a konečně vím, že nová verze mé zprávy byla poslána pouze nedávno, takže navrhuji, abychom posunuli lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů na 27. září 12 hodin, jestliže souhlasíte. Děkuji, to bylo velmi jasné a teď má slovo pan Vogen. Yeah, thank you, chair. Uh, very brief. Ano, Děkuji vám, pane předsedo, jenom velmi stručně. E, moje kolega a další členové e, mají určité obavy. Poslali jsme e, e-mail paní Triple k tomuto bodu a od pana Cartiery jsme dostali e-mail, kde se taky hovoří o určitých obavách. Hlavní problém spočívá v tom, že dvě třetiny personálu budou z institucí a jedna třetina by byla z členských států. Podívejme se ale na tabulku, ve které vidíme ta procenta, vidíme, že tomu tak není. Možná jsou zde určitě, jsou zde ještě některé další obavy, o kterých hovořila eh, zpravodajka a proto eh, také jsem pro prodloužení eh, lhůty k podávání přepozměvacích návrhů. Ano, to je rozumný návrh. Eh, když k tomu vezmeme argumenty zpravodajky, takže pokud nejsou žádné další připomínky, tak navrhuji, abychom posunuli lhůtu eh, na 27. srpna a budeme mít víc času ujasnit pozici. Víme, víme že naše zpravodajka má velké připomínky k těm původním návrhům eh, komise a rady. Takže nyní tedy postoupíme dál. Na eh, podíváme se na politiku sousedství. Eh, Garam Podíváme se na bod číslo 12, Geran Firm. Eh, děkuji vám. Eh, toto je návrh eh, z výboru pro zahraniční věci, týká se eh, politiky sousedství na východ a na jih a samozřejmě také obsahuje reformu nástroje politiky sousedství. Předložili jsme to komisi, aby jednala o tom do budoucna. Je to otázka, která je komplikovaná, protože zahrnuje spoustu akutních aspektů, které už projednáváme, řešíme je eh, převody. Už jsme to tak řešili, už to tak řešíme v roce 2001, budeme to ještě řešit, pokud jde o rozpočet 2012. A změny nástroje jsou takové, že se stávají dlouho eh, dobí, dobou záležitostí. Eh, v našem stanovisku musíme jasně říct reakci tedy ve stanovisku rozpočtového výboru, že trváme na rozpočtových aspektech. Jsou zde i politické aspekty, ty ale pokrývá eh, výbor pro zahraniční činnost. Když se podíváme na první odstavec, tak vidíme, že naše eh, politika sousedství nemůže být viděna jenom jako eh, pomoc, protože jde o ekonomickou a ekonomickou integraci, to je aspekt, který je zde taky je a je třeba se na to tedy dívat z obou hledisek. A dále čtvrtý odstavec jedná o, té složit, o tom, jak je složitý ten návrh a problém spočívá v tom, že Rada ve svých závěrech v červnu konstatovala, že nechtějí zabíhat do dlouhodobých aspektů, především pokud jde o roli nástroje politiky sousedství a mezinárodní eh, a MMF, takže eh, chceme integrovat to, co bylo uděláno jako takový ten akutní nástroj pro rok 2011 a 2012 s těmi dlouhodobějšími aspekty naší politiky sousedství. Eh, jsme velmi, musíme být velmi sebekritičtí, protože jednáme o Středomoří a e, jednáme se Středomořím a se Severní Afrikou už po dlouho let. Po mnoho let máme zde různé nástroje jako média a další a musíme se na ně opravdu podívat. Podporujeme demokratické instituce a vytváření demokratických institucí, ale zdá se, že vlastně eh, podporujeme diktátory. Musíme tedy se na to podívat sebekriticky. Máme nástroji, kde je několik aspektů. Aspekt eh, Eh, ekonomického vývoje, dále vytváření demokratických institucí, demokratická vláda. Takže snažme se kriticky se podívat na to, co děláme a ty nástroje do budoucny zlepšit. Také je velmi důležité, abychom koordinovali různé nástroje Evropské unie, protože některé jdou ze strany rozpočtu E, e, e, komise, ale někdy jde spíš o investice. Je do toho zahrnuta Evropská investiční banka a Evropská banka pro obnovu a rozvoj, takže opravdu musíme pečlivě sledovat, co děláme, aby se to nepřekrývalo a abychom nezasahovali do kompetencí jeden druhého. A je zde také riziko že se zaměříme jenom na arabské jaro a na to, co se děje v Tunisku, v Líbii a v Egyptě. Ale pak je zde ještě velmi důležitá otázka Palestíny, to je taky součást toho nástroje politiky sousedství, je zde program eh, OSN UNRWA a eh, je taková myšlenka, že bychom se neměli dívat jenom eh, na krátkodobé věci, ale měli bychom eh, se soustředit na to, že se snižují částky na, Pol, na Palestínu, je velký tlak na eh, dárce, týká se to i dalších arabských zemí a tato taktika nefunguje, protože je jenom velmi krátkodobá, pokud jde o Palestínu a vývoj tam. Myslím, že v tomto případě bychom se měli dívat dále do budoucna. Dále je velmi eh, citlivým tématem rovnováha mezi východem a jihem. Je to, ten poměr je jedna ku eh, dvěma, ku třem, ale není jedna třetina a dvě třetiny, ale není možné být tak přísný, protože je třeba sledovat, jaká je absorpční kapacita, co se skutečně dělá. Měli jsme ve Štrasburku zasedání Euronest, partnerství s východními zeměmi a ty si stěžovali, že teď se veškerá pozornost Evropská unie soustředuje na, ni, na jich. Je to z mnoha důvodů a jedním z nich je mm, to, že eh, jedna z, jeden z důvodů obav těchto zemí je, že by se v budoucnu mohly stát členy Evropské unie, takže musíme taky dohlédnout na to, aby byla rovnováha mezi východem a jihem. Dále bychom taky měli sledovat možnost eh, otevírání evropských agentur a programů pro třetí zemi v některých aspektech. A už jsem se zmínil koordinace. Zde také vidím určité riziko máme velmi mnoho návrhů na nové nástroje. Pomoc arabskému radu ve všem, v hospodářství, v zemědělství, v regionální politice politice, demokratizaci, pomoc ne, nevládním organizacím. Těch myšlenek je velmi mnoho, ale musíme být opatrní v tom, co uděláme, tak, aby to bylo dobře financované a aby proto byly stanoveny dobré podmínky, aby se ty peníze využily pro dobrou věc. Nejkontroverznější je odstavec 10, protože jedna pětina programu má jít na zpětné toky a tato myšlenka využití eh, toho, těchto zpětných toků eh, byla blokována eh, řadou členských států v radě a blokují už po mnoho let, protože říkají, že proč by se tak měla pětina financovat uvidíme, zda odblokují tuto pozici. Chybí nám 20 financování, takže musíme toto eh, znovu vyřešit a uvidíme, jak využijeme tyto zpětné toky reflow. A velmi důležitá je taky koordinace mezi Unii a členskými státy. Tento problém je už historicky v severní Africe. Řada států tam má historicky také kontakty a vztahy s jednotlivými zeměmi. Je tam spousta národních eh, zájmů Itálie v Líbii, Francie v Tunisku a velmi tady chybí koordinace mezi těmito individu jednotlivými členskými státy a jejich akcemi v členské unii eh, eh, a jejich akcemi v severní Africe a akcemi eh, celé Evropské unie. Takže jak Unie, tak členské státy se teď zavázaly k určitým věcem, které plní z historie známe velké sliby, tyto sliby nebyly nikdy naplněny a to by se nemělo dít, pokud jde o arabské jaro a politiku sousedství. Takže to je tedy v podstatě u eh, informace o této zprávě mám návrhy od členů, aby byla lhůta k pozměňovacím návrhům 12. Eh, eh, října, abyste měli čas je předložit. a demandé la parole. Děkuji, Gorane, bylo to velice jasné. Nyní Artong. Já teda jsem velice rád tomu, co řekl kolega Fer. Musíme být opravdu sebekritičtí. Za posledních pár let mnoho peněz plynulo právě do podpory vlastně severoafrických režimů. Já jsem velice rád, že se tam nyní vyvíjí demokracie, ale tážu se jakým směrem se některé tyto země eh, budou vyvíjet. Máme Ala Akbar, máme Isharia, El Isharia, tato hnutí musíme pokračovat v té opatrnosti. Sice prostředky na um, havarijní nebo nouzové um, případy, to je důležité, ale zároveň musíme být velice pozorní ano, velice případná poznámka, vážený kolego. Pan Aliensen. Well, I'd like to thank you. Paní Aliensen. Chci poděkovat Garanovi Fermovi za jasné stručné prohlášení, jasná stručná zpráva. Mohu pouze potvrdit, že má e, politická frakce je nemůže než podpořit. Je tam toho sice mnoho, ale ten přístup je konzistentní a správný. Pan Hartung sice říká, že ono to není jednoduché podpořit arabské jaro z důvodu těchto politických sil, ale ono to nebylo jednoduché nikdy. Vzpomeňte si, Evropská školicí nadace, ta European Training Foundation, snažili se eh, něco uspořádat v Egyptě a museli korespondovat s 22 ministerství, než si vůbec mohli uspořádat konferenci. Takže to bylo vždy velice delikátní. Už i taková jednoduchá otázka, jak podpořit vzdělávání mladých lidí v této zemi. Já si tedy myslím, že Evropská unie se vždy snažila to zvládat dobře, za podmínek, jež byly dány. A i do budoucna budou ty podmínky obtížné, ale Gran má velikou pravdu, když poukazuje na to, že politika sousedství má mnoho různých tváří, různých aspektů a často se napojuje nebo navazuje i na záležitosti, jež se bytostně týkají Evropské unie. A jistě má pravdu i v tom, že musíme u Palestiny si to vše dostat lépe pod kontrolu. Je dobré, že se něco sice rozhoduje jakoby případ od případu, ale potřebujeme přesto program. Není pravdou, že politická nestabilita by bránila tomu, že by mohl vzniknout komplexní rámec. Tedy já chci Korona podpořit. Děkuji. Pan Portaš. Eh, prezident. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já také sdílím eh, velkou část pozorování svého kolegy Gorana Farma a především to, co řekl o Palestíně. A rovněž se mohu eh, přidat ke slovám paní eh, Jansen a chtěl bych se zmínit také o otázce arabského jara. Mám určité obavy a dovolím se vám je říct. V první řadě jde o zaručení abych to nějak vyjádřil, tedy jde o zaručení toho, že eh, budou hm, přiřazeny určité prostředky podpoře Pražského jara a že to nebude věc, eh, která by šla na úkor investic eh, v Latinské Americe nebo jinde. Uvidíme, jaký bude kontext, v jakém se prostředky těchto obrov, tyto obrovské prostředky budou eh, získávat, protože jde opravdu o obrovské prostředky. A druhá obava jde eh, o eh, vztah mezi prostředky mezi závazky a platbami, protože fakt je, že normálně jsou závazky na smlouvy, které procházejí parlamenty zemí, tam, kam tyto smlouvy jsou směrovány. A je jasné, že my nyní jsme v kontextu eh, jara, eh, i když už je podzim, tak v těchto nových parlamentech budou volby koncem tohoto roku nebo v příští rok a proto to, všech, to bude mít vliv na postup uzavírání smluv mezi Evropskou unii a těmito demokratic, nově se demokratizujícími státy. A e, mám e, tedy takovou připomínku, že by mohla být, mohl být velký rozdíl mezi schopností realizovat smlouvy a mezi za, e, přidělenými a prostředky Dále si také myslím, že bychom měli být velmi sebekritičtí ve vztahu k tomu, jak Evropská unie podporovala některé autokratické režimy. Ale když Egypt, na rozdíl od Tuniska, odmítá přijmout pozorovatele na příští volby, v rámci volebního systému, ve kterém polovina schromáždění se jmenuje eh, už v prvním kole. Myslím, že musíme velmi pečlivě diskutovat, zda toto egyptské eh, arabské jaro nebylo konfiskováno vojen, systémem vojenské moci spolu s muslimskými bratry. Děkuji a slovo má Sidonie. Děkuji. Já bych nejprve chtěla poděkovat eh, Goranovi za velmi kvalitní eh, dokument, který dle mého názoru zdůrazňuje a osvětluje ty nejdůležitější témata týkající se s přeskumem eh, nástrojů z toho rozpočtového pohledu. Já v žádném případě nechci zacházet do rozpravy která podle mě by spíše měla probíhat ve výboru AFET a jsem si jistá, že tam tato debata je vedena. Takže já se zaměřím čistě na rozpočtové aspekty. Co se mi velmi líbí ve tvém návrhu, Gorané, je to, že ty eh, vidíš tu dynamiku, ten dynamický výboj v rámci arabského jara, a naši práci na víceletém finanční rámci jako správný, eh, vhodný moment pro to, abychom provedli přeskum financování evropské politiky sousedství. To je velmi pozitivní věc. To je něco, na co bychom se měli soustředit. Potom mám dvě podrobnější poznámky. A to sice eh, jednak je tady věc, kterou si myslím, že bychom měli ještě více projednávat do budoucna, a to sice rozpočtování a programování pomoci směrem k palestinským orgánům, respektive pro palestinskou samozprávu. Takto, eh, z rozpočtového pohledu já jsem vždycky velmi opatrná, abychom něco účelově vázali na nějaké teritorium, na nějaký stát, na nějakého příjemce. To je vždy poměrně problematické. A zejména považuji za problematické, když eh, bychom to dělali v rámci tohoto nástroje. Jestliže bude nějaká potřeba a jsem si jistá, že výbor AFED nám nastíní výhody i nevýhody takového řešení, tedy pokud bychom účelově vázali nějaké prostředky, tak bychom to zřejmě spíše měli vyjmout z toho nástroje sousedství. To je jenom taková poznámka. Nicméně, tak jak to teď je prezentováno ve tvém stanovisku, to považuji za poměrně problematické. A potom další věc, která je méně rozpočtová, ale je to něco, co tě asi nepřekvapí, že to přichází z Polska. Já eh, jsem vždycky trošku znepokojená, že by eh, tady byla tendence brát prostředky zemím jako Bělorusko nebo Ukrajina. Přitom oba, obě tyto země mají značné problémy, i co se týče demokracie, to není žádné tajemství. Takže já bych byla velmi znepokojená, kdyby důraz na arabské jaro eh, stáhl naši pozornost směrem od Běloruska a od, od Ukrajiny, kde problémy nadále přetrvávají a možná naopak narůstají. Takže pozornost bychom jim stále věnovat měli a v tomto kontextu tedy vnímám to, že se snažíš apelovat na kritický přeskum těch cílů občanské společnosti eh, v rámci programu. Jsou správně nastaveny, měříme eh, pokrok správným směrem, respektive je naše podpora provázána na pokrok v oblasti demokratizace v některých zemí, které spadají do politiky sousedství. To je z mé strany tedy vše. Myslím si, že předkládáš velmi dobrý, kvalitní návrh a že si dobře nastínil stávající problémy. Děkuji. Děkuji, Sidonie. A teď má slovo pan Alfonsi. Euh, Děkuji, pane předsedo. Nejprve eh, bych chtěl poděkovat a poblahopřát panu Farmovi za to, že zmiňuje eh, tato témata v rámci zprávy z vlastního podnětu. Tato debata je velmi důležitá, protože budoucnost Evropy se eh, tím či oním způsobem bude dotýkat sousedství, ať už v oblasti rozšiřování, to mám na mysli Balkán, o tom tady teď nehovoříme, ale je to důležitá oblast, E, nicméně čím více se bude e, vyvíjet svět a světová ekonomika, tak je zřejmé, že se tady budou objevovat nové výzvy pro Evropu, pro jejich produkty, pro jejich firmy, takže se jednoznačně jedná o investici do budoucnosti Evropy, když se snažíme posilovat evropskou politiku sousedství. Samozřejmě naše eh, frakce by byla ráda, kdyby tato politika byla více efektivní, kdyby byla přeorganizována. Neměli bychom zapomínat na Balkán, neměli bychom zapomínat na východ, ale samozřejmě musíme velmi pečlivě sledovat to, co se děje na druhé střed, straně středozemního moře, protože otázky migrace a podobně to jsou velmi aktuální a ožehavá témata. Když se podíváte eh, na tu, na to časové období, tak zpráva apeluje na posílení eh, některých regionálních aspektů. My se domníváme, že čím lepší spolupráce bude realizována na různých obla- úrovních, to na, na, na mysli úroveň obcí nebo regionů, tak tím hmatatelnější a konkrétnější pokrok může být dosažen v rámci oblasti ekonomiky a demokracie v těchto regionech. Byli bychom tedy rádi, kdyby eh, tam byly zohledněny i makroregionální strategie. Děkuji, pane před. Děkuji a slovo má pan Bakroš. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já eh, jenom takovou jednu praktickou, technickou oznámku. Nechci tady zacházet do politické debaty, ačkoliv i já mám své vlastní názory. Jsou tady různé typy eh, pomoci, podpory a rozvojové pomoci, které mají různé rozpočtové dopady. Já tady mám problém s rozpočtovou položkou, kde se říká eh, opětovné užití zpětných toků EIB. To je něco, co není možné plánovat a není možné přičlenit podobně jako třeba rozvojovou pomoc. Toto je v zásadě investiční záležitost. Ovšem, investice musí být prováděny e, na základě ziskovosti. Třeba, že EIB je rozvojová banka a má tedy politické, vychází tedy z politických úvah, e, což může být někdy v rozporu s principem ziskovosti, tak i přesto by, e, přesto EIB je oddělená instituce, která by měla ukázat dobré výsledky, dobrou ziskovost u jakékoliv investice, kterou činí. Tudíž je velmi důležité, mm, abychom respektovali tento rozdíl. Nemyslím si tady, že bychom k této položce měli e, přistupovat třeba stejně jako k účelově vyčleněným prostředkům. Nemůžete účelově vyčlenit e, investice. Souhlasím tedy s těmi, eh, kdo říkají, že eh, by se k této rozpočtové položce mělo přistupovat odlišně. Měli bychom k tomu skutečně takto přistupovat, dát tam, já nevím, nějakou poznámku pod čarou nebo nějakou hvězdičku, a říci, že se jedná o něco, co by mělo být reinvestováno stejným způsobem, stejným, vůči stejným zemím, bez ohledu na různé skutečnosti. Děkuji, kolegové. Tak a teď, jestli dovolíte několik komentářů z mé strany. Jak správně řekl Goran, tak eh, Prostředí kolem nás se velmi rychle mění, a to zejména na jihu, ale také na východě. E, za několik dnů se uskuteční summit východního partnerství. A je možné, že zítra e, na všeobecném schromáždění e, OSN proběhne hlasování o statutu Palestiny, potom tady máme Libii, Egypt a další témata, které jste tady zmínili. Takže ano, e, toto je vhodná doma zamyslet se nad změnou e, tohoto nástroje. Nicméně zároveň musíme mít na paměti dvě věci. Za prvé, my jsme rozpočtový výbor, jak velmi vhodně řekla Sidonie. My nejsme výbor pro zahraniční záležitosti, takže doporučení v oblasti zahraniční politiky by měla náležet výboru AFED. Samozřejmě ano, my všichni jsme politici, máme určité názory, můžeme je vyjadřovat, můžeme je vyjadřovat i v rámci rozpočtového výboru prostřednictvím hlasování, ale eh, skutečná, skutečná politická vyhodnocení by měla být hlavně v gesci eh, výboru AFET. Nicméně i tak rozpočtový výbor sehrává důležitou úlohu, a to zejména ve dvou oblastech. Jednak eh, na té obecné úrovni eh, to, co probíhá v arabských zemích může představovat skutečnou příležitost pro eh, opravdovou intervenci ze strany EU. Mohla by to být příležitost otočit stránku, obrátit list eh, oproti a změnit takové, abych možná opatrně řekl, i snad postkoloniální politiky. Já sám pocházím ze země, která má eh, koloniální minulost na jižní straně středomoz, Středomoří je stále více zemí, je, je mnoho zemí, které v minulosti e, řídila jedna nebo více evropských zemí a teď se z nich stávají e, demokratické země, které by se mohly stát Eh, rovnocenými partnery, rovnocenými ve všech eh, smyslech tohoto slova. Toto je tedy důležitý moment a Evropa se musí ujmout vedení tady v tomto smyslu a dívat se na to v kontextu 21. století, nikoli 19. století. Eh, vý, rozpočtový výbor eh, by tady měl sehrávat dvou, dvoj, dvojí důležitou úlohu, jak správně řekl pan zpravodaj. Za prvé, musíme zajistit, že ta pomoc, kterou tam směřujeme, bude ekonomicky efektivní. Nejde o to utratit co nejvíce, jde o to utratit prostředky co nejefektivněji. A my máme dostatek eh, zkušeností v rámci EU, rozvojové pomoci, podpory pro rozvojové země, podpory v rámci Fondu soudržnosti a také podpory mimo EU v rámci politiky sousedství nebo předvstupní pomoci nebo spolupráce a rozvoj s jinými kontinenty. Takže máme celou řadu zkušeností ve všech těchto oblastech pro to, abychom mohli stanovit, jaká pomoc bude nejlépe fungovat. To by měla být naše odpovědnost to by měla být naše důležitá úloha. Je to těžká práce, je to těžký úkol, ale budeme muset učinit eh, volbu. Když se dostaneme za chviličku ke zprávě Francesky Balcány, tak se eh, musíme podívat také na ten eh, oddíl číslo čtyři. Když si projdete pozměňovací návrhy ze strany AFETu, tak eh, tam najednou vidíte, že máme nějakých 500 milionů euro nad eh, práh této kategorie. Musíme tady učinit důležité, důležitá rozhodnutí. Musíme eh, samozřejmě věnovat pečlivou pozornost tomu, co zvolil AFET, ale my jsme ti, kdo by měli se ujmout vedení. A slovo má opět pan zpravodaj. Děkuji. Jenom pár slov k tomu, co bylo řečeno napřed panu Hartungovi, kteří se nemyslí, že bychom tam měli být aktivní, protože se bojí, že ty nadcházející režimy jsou islamistické a tak dále. Pro mě je ten argument právě opačný. My bychom tam právě měli být aktivní, protože když ne my, tak kdo? A e, jsou tam síly, budou to síly, které nebu, ne, nerespektují demokratický vývoj, takže to musíme být my a musíme e, tam být přítomní, pokud jde o budování demokratických institucí i o ekonomické budování. To je tedy můj argument. My tam nejsme proto, abychom podporovali ty režimy, ale abychom vybudovali demokratické demokratický systém a e, funkční ekonomiku. A v tomhle tom máme velmi e, široké pole působnosti při podpoře nevládních organizací a demokratických institucí, nejenom režimů jako takových. E, Já, paní Jansen hovořila o byrokracii a o tom, jak budeme řešit otázku institucí, které ještě nejsou plně eh, ustanovené, protože eh, my teď vlastně uvolňujeme teprve prostředky, takže na to nebudu odpovědět, odpovídat. Budeme mít slyšení, mohli bychom se dotázat komise a fakt je, že máme monitorovací skupinu pro středomoří, pro jižní středomoří zde v Evropském parlamentu, takže eh, máme ta je funkční v Tunisku, kde máme eh, člena eh, Evropské unie v té monitorovací skupiny a fakt je, že na prvním místě musíme myslet na humanitární a rychlou pomoc. Samozřejmě dlouhodobě tady máme to budování demokratických institucí, ale samozřejmě, až dojde na kontrakty, budeme klást komisi konkrétní dotazy a bude jich více. K Sidonii my s o tom diskutujeme nejenom jako na, na, o nástroji eh, politiky, partnerství, ale do eh, jako o otázkách pro rok 2012 a MFF jde o vztah eh, východ-západ. Historicky byl ten podíl jedna třetina ku dvěma třetinám, ale nebylo to nikdy formalizováno, není to žádný pevný vzorec, není to nikde zapsáno, je to takový obecný eh, trend a pro nás je velmi důležité, abychom zachovali rovnováhu pro podporu politiky jak na východě, tak na jihu. To je velmi důležité. A když hovoříme o Eh, plánování podpory pro palestinskou samozprávu. Myslím, že musíme sledovat hlavně eh, ty technické záležitosti. Problém tady spočívá v tom, že prostředky z Evropské unie se využívaly jako politický tlak na další dárce, eh, na Spojené státy, na arabské země, v tom smyslu, že my nezvýšíme své eh, příspěvky, pokud to neudělají další státy. Ale to škodí Palestině jako takové a neumožňuje jí to, aby rozumně plánovala své aktivity. A dokonce i pokud je naplánovala, tak nevěděli, zda budou moci příští měsíc platit mzdy učitelům. A těch učitelů je, jsou tam tisíce, protože UNRWA v podstatě ten stát eh, udržuje v chodu, protože financuje jeho zprávu a oni nevědí ještě pár týdnů předem, zda budou mít peníze na platy. Takže to není žádná rozumná politika. Já chápu, že eh, to je práce, kterou je třeba eh, plánovat a dělat eh, dřív, lépe než dříve. Pokud jde o občanskou společnost a nevládní organizace, to je pro Evropskou unii také problém, protože komise na jedné straně se nechce zabývat takovou tou malou pomocí jenom eh, v ve objemu eh, desítek tisíc euro, protože to je administrativně náročné, ale eh, v když se podíváme na to, že to eh, má, má být demokratická podpora, podpora demokratizace, tak zde jsou i malé organizace, které potřebují podporu. A nakonec ta podpora těm malým organizacím nejde. A my máme řešení eh, eh, v tom smyslu, že ta podpora bude přístupná i těm malým demokratickým organizacím, ale že ji můžeme kontrolovat. Pan Alfonsi se zmínil o twinning, to je taky důležité. A k panu Bokrošovi, to zpětné užití toků. Zde je problém, to není, o tom není pochyb, ale návrh komise znamená e, to, že využijeme e, zpětné toky z Evropské investiční banky e, pro jejich programy, pro programy Evropské investiční banky. Takže teď jde o opakované užití toků, které už tam z fondů, které už tam jsou. My nemáme dodatečných 20 fondů. Můžeme je získat prostřednictvím revize eh, užití fondů nebo nástroje politiky eh, sousedství, ale nemáme na to čas. Takže my prostě, pokud eh, najdeme způsob, jak to udělat, budeme mít o 20 prostředků víc. Eh, teď tento, eh, o toto opakované užití by se mělo vrátit do členských států. Zde jde o diskusy u nás, pokud jde o přebytek rozpočtu a tak dále. Pokud není technicky možné ten problém řešit, tak musíme najít další řešení, protože nemůžeme škrtnout čistě pětinu programu, protože, pětina, že některé státy nechtějí použít pětinu těchto opakovaných toků. Takže doufám, že komise bude mít nějaký rozumný argument pro podporu svého návrhu. Děkuji. Já vám taky děkuji. Chci vám připomenout, že lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů to je 12. října ve 12 hodin. Máme v úmyslu hlasovat 7. listopadu, 14. ve výboru a na plenárním zasedání 2. prosince. Tím se nám podaří vše přizpůsobit, korigovat ehm, právě to konečné hlasování. Tedy srdečné díky zpravodaj. Bod číslo 13 pořadu jednání ten převádíme na eh, i tu čtrnáctku na návrh zpravodaje. A ještě k patnáctce bych se chtěl velice krátce vyjádřit. Tady pan zpravodaj Ivajlo Kalfin mezi námi není. Zdá se, že je tedy velice aktivní a má eh, nabitý program ve své mateřské zemi. My mu k tomu tedy přejeme vše nejlepší, ale on se na mě pak obrátil, abych vám sdělil následovné. Mnohokrát nás kolega informoval o tom, jak vypadá vyjednávání, jak se E, zračí ten trilog týkající se úvěru a záruk na projekty mimo EU a na případné ztráty EIB v souladu právě s těmito e, zárukami ve třetích zemích. A zdá se, že se blížíme k určité společné pozici alespoň tak to vypadalo 27. září. Naposledy tedy to rada si vyjasnila své postavení a my se musíme z právních důvodů připravit na 26. září a na konci října e, vše vyprchá, takže nemáme mnoho času a po, e, Počítá se se schválením v plénu právě v říjnu, aby pak ta ratifikace, to podepsání mohlo eh, proběhnout řádně. Tedy eh, možná i eh, říjen jedna. že v rozpočtovém výboru už bychom tím pádem museli hlasovat 6. října na začátku října u nás ve výboru. Už jsme v podstatě s tím souhlasili, schválili jsme toto, náš zpravodaj převzal jménem parlamentu a myslím si, že opravdu budeme z to, to vše odhlasovat 6. října. Dobrá, děkuji. A nyní v sále máme mezi námi zpravodajku k politice budov, paní Moniku Holmajer a pana Vladimíra Maňku. Monika nám velice krátce sdělí to, co se týče 25. Eh, Monika, Vážení kolegové, kolegyně, je to velice zkratkovité, tak si prosím nepřeč, nečtěte uh, eh, Kotio News. Vůbec to nesouhlasí. Už litevská vláda už dva roky, za ty dva roky to, mm, to Kobu News, to nečtěte, protože oni už to zaplatili, eh, ten nájem, takže už to vůbec neplatí. Takže nyní hovoříme právě o tom ústavu pro rovnost pohlaví. Mají e, informace pro předsedu výboru, přesto, že ten objekt se ani nemusí hlásit, protože je pod finančním stropem. Ale já přesto jsem se rozhodla, že budu o tom informovat do e, prosince 2001 tam se neplatí nájem a jediná kritika z mé strany je, že trochu e, to odložili na poslední chvíli, že si budou hledat nové prostory. Oni bohužel měli na to dva roky, nic nehledali, ale není to dramatická situace. E, chtějí 12 čtverečních metrů, 150 až 200 tisíc eur by tam měly být a litevská vláda k dispozici je na její straně, takže to nebude veliká aféra, my to bereme na vědomí a oni musí si najít něco na 9 až 12 měsíců krátkodobou smlouvu, protože právě se o to nepostarali, ale jelikož to nemá žádné finanční dopady, alespoň významné finanční dopady, tak bych nedramatizovala situaci. Jediná prozba na komisi v této souvislosti je obecně poukazovat agenturám na tuto skutečnost. Když víme, že z toho či onoho důvodu musíme z nějaké budovy odejít, tak přece jen by se o to měli starat, alespoň s ročním předstihem, aby věděli, kam se budou stěhovat. To už se nám stalo dvakrát či třikrát, že ty agentury najednou stojí v situaci, kdy si musí něco hledat. Rychle nějak nějakou krátkodobou nájemní smlouvu a ono to není tak šťastné, takže jinak bych navrhla jenom to vzít na vědomí. Děkujeme paní zpravodajce a nyní pan Vladimír Maň. Děkuji, pan předseda, souhlasím s Monikou. Děkuji, pane předsedo, souhlasím s Monikou. Jedna věc jež tady svědčí o nesystémovosti. Končí jim nájem v prosinci a v létě už byly zvoleny tři náhradní budovy, kde, kam by se tedy ten Evropský institut pro rovnost pohlaví stěhovat. A nyní vznikl takový pragmatický návrh, totiž um, Udělejme si společný takový evropský dům, čili jednak komise, informační kancelář a právě ten Institut pro rovnost pohlaví budou ve stejné budově. Ale to znamená, že potřebujeme dočasně, čili na 9 až 12 měsíců, najít přechodné řešení právě pro tento institut pro rovnost a pak se ještě musí najít i ty společné prostory. Nesystémovým to nazývám, protože jsme na to mohli přijít již dřív, že ty tři instituce tedy mohou mít společnou prostor, eh, společné prostory, ale jinak s paní zpravodajkou souhlasím v tom, že eh, nemůžeme než tento návrh opravdu podpořit. Děkuji, Moniko. No, chci hájit tady Hajke. Eh, musím krátce uvést, že ani parlament zde není bez viny, takže i eh, parlamentu by se mělo říci, že i oni jsou pod jednou střechou s vícero organizacemi a nějak eh, ani jedna z těch institucí, které se to týká, si v tom kalendáři toho červeného data nevšimla takže ano, je to samozřejmě rozumnější, když chceme mít za rozumnou cenu nějaký nájem, tak se o to začneme starat s předstihem. My se s tím teď čerstvě setkáváme. Není to moudré se tím zabývat takto pozdě. Na druhé straně Vilnius není Paříž, pane předsedo, tam byste to měl určitě těžší, ale přece jenom v tom Vilniusu by to mělo nějak jít. E, výborně, takže k Vilniusu budeme následovat eh, tak, jak eh, nám paní zpravodajka říká. Pan kolega Maňka je rovněž pro. Takže jsme, zvládáme to velice dobře, vážení kolegové, kolegyně. Původně jsme počítali s tím, že budeme vést diskusi o eh, pozměňujících návrzích návrhu rozpočtu na rok 2012 Budeme ještě samozřejmě pokračovat i odpoledne, je za 20 minut 12, takže já bych řekl, navodíme tu diskusi už nyní. Pak ještě u těch inspektorů se pozastavíme a možná, že ještě pokud eh, zpravodajové budou souhlasit, tak eh, by to mělo všechno být krásně. Takže obracím se na pana Fernandeše ještě dnes měl dohodovací řešení nebo sezení s předsednictvím a tam je sdělení právě k tomu návrhu eh, rozpočtu opravného na rok 2011 z pohledu toho, k čemu může dojít v příštím roce a s čím samozřejmě se počítat nedalo eh, v době vzniku toho původního rozpočtu zejména hovořím o přístupu Chorvatska a rozpočtových dopadů a nových členů a rovněž to, jaký dopad má eh, to, že se uplatně Lisabonská smlouva. Takže možná by nám pan zpravodaj mohl krátce něco o tom říci a možná i jednotlivé politické skupiny by se k tomu mohly vyjádřit a potom bychom se obrátili směrem k um, kompromisu. Přímož, uh, eh, Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, je dohoda s Birem. a také mezi vel, s velkou většinou politických skupin. Myslím si, že bychom to mohli nazvat historickou dohodou, protože když eh, srovnáte eh, srovnatelné mm, eh, v roce 2011 a 2012, tak vidíte, že rozpočet pro rok 2012 na rozdíl od roku 2011 vyloučil ty mimořádné výdaje týkající se cho Chorvatska a e, nemáme tam e, těch 0,8 e, zvýšení, což je podstatná a významná dohoda s Chorvatskem a s těmi a s novými členskými státy protože máme zvýšení 1,9%, což odpovídá inflaci a negativnímu růstu, když vidíme negatici 2,5%. Ale tím, že eh, Chorvatsko máme eh, mimo a 18 eh, nových členů a dopady 300 eh, pracovních míst, které máme, což vyplývá z Lisabonské smlouvy, tak zjišťujete, že ten, to zvýšení je zhruba 0,5 což znamená, že parlament eh, dělá více za méně. My máme více pravomocí, více pracovních míst a více aktivit obecně. A podívejme se nyní na úspory. Měli jsme dohodu a závazek, který jsme eh, eh, nechtěli zrušit. Máme tu dohodu z Dubna, které, kterou jsme chtěli eh, dodržet a v říjnu se sejdeme, abychom to všechno znovu projednávali. Eh, takže eh, nemůžeme ale se posunout přímo eh, no, do října a přeskočit duben. Podívejme se ale na ekonomickou situaci. Jsou zde mimořádné úspory. Zpráva ukázala otevřenost těmto mimořádným úsporám. V Dubnu jsme se dohodli na 2,3 desetinách procenta A zde zase bych, eh, bychom museli eh, se, eh, se zabývat i Chorvatskem a 18 novými členy. Zde jde o 5 miliard euro, což je původní návrh Byra, ale nyní potřebujeme dalších 25 milionů euro úspor dosáhneme 27 ve skutečnosti a vysvětlím vám jak. A těm 21 milionům, těch 21 milionů bude znamenat strukturální změny, ale také to povede k takzvané eh, excelentní zprávě, eh, což znamená, že schůze bude od pondělí do, pod, do pátku, takže to přispěje k té takzvané eh, správní eh, eh, dokonalosti, takže budeme mít co nejvíce souběžnosti, souběžných schůzí a rovněž uspoříme tlumočení na plenárních zasedáních pro v případě písemných otázek. Každopádně to ale eh, nepodryje principy multilingvalismu, vícejazyčnosti. Takže kdokoliv chce, může mít na požádání eh, tlumočení do všech eh, jazyků Dále uspoříme také na cestovních nákladech. Toto je třeba projednat ještě se skupinami. Každopádně je zde návrh na 5% úspory na cestovní náklady a je návrh, aby se tato úspora dala do rezervy, takže byro předložilo plán úspor pro všechny cesty. A já sám jsem předložil pozměňovací návrh, kde uvádím 15 Rovněž jsou možné další úspory. v případě eh, na publikacích, na spotřebě energie a všechno toto je třeba ještě domyslet a dokončit. A pak je zde další důležitý bod. Navrhuji úspory taky v právní oblasti. Je taková eh, dohoda, že je třeba, eh, nebo že není dost možné eh, velmi řešit, velmi spořit eh, na personálu. Ale Byro se domnívá, že pokud jde o všeobecné výdaje, tak je nemůže snížit, ale může je zmrazit. Takže má pravomoc k tomu, aby aktualizoval tuto položku podle inflace. A otázka, která je eh, tedy právně sporná, je, zda ta čísla jsou opodstatněná. A já navrhuji se Byra zeptat, nebo Byro požádat, aby tyto, tuto položku zmrazil a vice versa. Eh, byro může samo Eh, takovéto zmrazení navrhnout. Takže to je takový, takové velké úsilí, eh, kterým se teď zabýváme, protože v parlamentní historii nikdy nedošlo k tak malému navýšení pouhých 0,8 i když budou velké eh, škrty taky jedna i dokonce 1,8 zvýšení by vedlo eh, k negativnímu eh, navýšení, protože je inflace větší. Každopádně ale chceme, aby ten návrh prošijat a myslím, že ho přijmeme, protože byro je otevřené a tak dnes si myslím, že neskončíme skončíme 0,8, ale 1,8 a ukážeme, že jsme schopni dělat více s méně a že reagujeme na výzvy současnosti. Monsieur Děkuji a slovo má pan Vaughan. Uh, uh, Dnes uh, dopoledne jsme rozhodně měli úspěšné jednání. Socialisté podpořili stanovisko zpravodaje v tom, že se snažíme navýšit méně než 2%, ale z důvodu Chorvatska a Lisabonu potřebujeme dodatečné 0,8, čili to dělá 2,5 my bychom to rovněž podpořili, ale větší e, celková otázka zní, jak uspoříme, abychom to celé znovu dostali na 1,9. E, socialisté říkají, že každý e, poslanec musí prokázat, jak on osobně přispěje k úsporám. A my jsme sami řekli, že například zmrazíme že se zmrazí GA, že se zmrazí cestovní náhrady, tak eh, doufám, že to najde podporu mezi všemi skupinami. Um, ono vě, vel, velká položka by bylo úspora 21 milionů na tlumočení a překlad, ale my si musíme zamyslet, eh, změní to způsob práce parlamentu, nebude to mít takový dopad a to, pokud chceme ušetřit, pokud chceme ušetřit těch 21 milionů, tak bychom se pak s tím museli případně smířit. Dále eh, rovněž na zadání socialistů zaznělo, že bychom se neměli soustředit pouze na rok 2012, že to se musí nastavit ty um, laťky tak, aby to mohlo platit i dlouhodobě. Například cestovní náklady, tam zazněla celá řada dalších eh, návrhů, jak by to mohlo do budoucna pokračovat. Ještě jeden takový závěr, kterého se zpravodaj nedotkl. Dům evropských dějin. My, socialisté, bychom rozhodně a na základě současné právní, eh, právního základu byli ochotni platit eh, za to sami. Myslíme si, že by tento dům dějin měl být spolufinancován a návrh generálního tajemníka dnes dopoledne bylo, že bychom měli takovou smlouvu o úrovni poskytování služeb z komise, o té obslužnosti z komisí, ale nevím, zda by komise byla ochotná spolufinancovat tento dům evropských dějin. Je to zatím eh, něco, co nevíme, zda můžeme akceptovat, ale dobrá zpráva z dnešního dopoledne je, že přece jenom jsme eh, se přiblížili k nějaké rozumné dohodě v mnoha oblastech. To jsou opravdu dobré zprávy. Pan Bokroš. Já bych jenom si dovolil eh, k tomu něco dodat k těm dobrým zprávám jménem EKR. Já rovněž podporuji zpravodaje a jasně jsem to už vyjádřil, totiž, že ty číselné údaje, s nimiž on přišel, jsou velice uh, Ehm, krásně v souladu s nápady a náměty EKR, totiž 1,9 bez Lisabonu a Chorvatska a pak 0,5, případně 0,8 ehm, podle toho, zda se posuneme dál nebo ne. Rovněž chci vyjádřit zde oficiálně na tom, co zasedání rozpočného výboru, názor, že, je to, eh, že to není hlavně z důvodu, že došlo ke změně hospodářské situace, ale protože je to takto správně. To už se tak mělo vyřešit v Dubnu, takže nemohu než souhlasit s Terekem Vónem, který zcela jasně řekl, prohlásil, že zde nehovoříme o jednorázových úsporách, že se snažíme dlouhodobě strukturálně nasadit určitý mechanismus změn, který povede k dlouhodobým a souvislým úsporám na další roky. K případným podrobnostem. Zde zcela souhlasíme s 10 plus 11 milionů úspor na tlumočení a překlady, že tady si musíme samozřejmě ještě vybavit slova generálního tajemníka. Když jsme dnes dopoledne tedy o této věci hovořili, tak tam zcela jasně zaznělo, že budeme moci se chovat stále ještě mnohojazyčně, ale šetřit na zdrojích tak moudře, že tyto úspory nebudou mít dopad na individuální práci kteréhokoliv poslance, který potřebuje tuto mnohojazyčnost. Ale je důležité, abychom učinili ještě krok dál. Když jsem uslyšel, že Klaus Vele tam říká, že snad bychom mohli přijít s podrobnějším návrhem, k těmto službám, že by mohly být na vyžádání, protože známe mnoho situací, kdy se nám to nabízí a nikdo nevyužívá. Například dopolední zasedání dnes dopoledne bylo dobrým příkladem. Měli jsme velice zkušené eh, maďarské tlumočníci a tlumočníky. Já jsem byl jediný Maďar v této zasedací místnosti a já jsem vůbec to maďarské tlumočení neposlouchal, protože přece jen Maďarština je skvělý jazyk, ale není to jazyk, jež mě spojuje s ostatními účastníky. E, další příklad. Jsem zaplaven dokumenty v maďarštině. Nikdy se do nich nepodívám. Takže pokud by se dalo uplatnit postup, kde přístup například dokumentům by byl na vyžádání, že by si někdo eh, o něj řekl, tak by nám to ušetřilo prostředky. Jinak jsme ochotní podpořit našeho váženého pana zpravodaje, eh, pokud jde o úspory cestovních nákladů, pětiprocentní snížení, to je minimum a rovněž souhlasíme, že i další částky mohou být umístěny eh, jako rezerva. Předsednictvo se eh, rovněž eh, zvažovalo tedy zmrazení eh, těchto obecných náhrad. I tam jsme ochotní to podpořit, takže jsme velice blížtí konsensuální dohodě a rádi, že, k ní, že se nám přibližuje. Děkuji, kolego Michal Pota. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik poznámek. Za prvé bych chtěl říci, že eh, souhlasím s plánovanými úsporami v oblasti překladů a tlumočení. A to proto, že zachovávají multilingvismus eh, ve všech oblastech. Hm poderia fazê-lo Tak já sice obdivuji kolegu, který říká, že rád by hovořil anglicky. Já sice nehovořím tak dobře anglicky jako on, hovořím třeba francouzsky, ale musím říci, že z politických důvodů to nepreferuji, protože když se začneme vzdávat našeho vlastního, našeho vlastního jazyka, dostáváme se eh, do velmi nebezpečné oblasti protože ten způsob, jakým eh, parlament a evropské instituce fungují na té pluralistické bázi, to by bylo ohroženo. Ano, souhlasím sice s tím, že třeba v některých konkrétních případech nemusí být nutné mít eh, portugalštinu nebo maďarštinu, ale třeba také angličtinu, tak v takovém případě to tam neby nemělo být využíváno. Ale musí to fungovat na bázi něco za něco. To znamená, jestliže někdo si přeje využívat svůj vlastní jazyk, eh, protože eh, mu to vyhovuje a protože to je pro ně jednodušší, tak to by mělo být umožněno. Například schůze koordinátorů. Já na schůzi koordinátorů nemám vždycky možnost mít portugalštinu. Někdy je tam jenom angličtina. A to je e, politická hrozba. Sice chápu, že to je do jisté míry funkčnější, ale není to úplně šťastné řešení. Druhá poznámka, kterou bych chtěl učinit. Hmm. My se tady dostáváme směrem k možné dohodě o cestovném. Pětiprocentní snížení s dalšími 15% v rezervě je jeden z možných způsobů. Ale buďme prosím opatrní. Slepé škrtání pětiprocentní úspory ve všech formách cestování, to není inteligentní řešení. A přesunout 15 eh, do rezervy, tedy nějakých 12 milionů euro, tak to je možné řešení jedině v případě, jestliže eh, byro předloží nějaký rozumný návrh eh, o obecných pravidlech pro cestování, včetně víme, kdy bude možné třeba použít business class. Protože jestliže budete mít eh, takovou slepou eh, politiku, tak to následně přinese větší náklady. Protože třeba, když snížíte, když se vezmete ty cestující, ty delegace z parlamentu, které jezdí, tak když snížíte počet členů, kteří se mohou zúčastnit, tím snížíte mm, reprezentativnost takové delegace. Čili já jsem eh, proti jakémukoliv snižování, co se týče politické zastoupenosti na jednotlivých cestách. Musí to být tedy proporcionálně. A konečně třetí a zřejmě nejdůležitější poznámka, takzvaná ta general allowance, ten obecný příspěvek. My dostáváme mm, za rok nějakých 52 tisíc euro na kancelářské výdaje, obecné výdaje, Mm, to je nějakých 4400 euro za měsíc. Toto v současné chvíli je podle mě zcela nepřiměřené a neodůvodněné. Přispívá to k nepřímému platu a nepřináší to žádné zdanění na národní či evropské úrovni právě proto, že to je takzvaná ta allowance, tedy ehm, nějaká dávka nebo příspěvek. To jsou ty věci, to jsou ty příspěvky, ze kterých platíte, já nevím, telefony, papíry, eh, vybavení pro vaše asistenty, eh, iPady a podobně, ale Samozřejmě to jsou věci, které třeba nekupujete každý měsíc. Myslím si tedy, že tento příspěvek je příliš vysoký a navrhuji, abychom ho snížili. Myslím nějakých 25%, že by bylo vhodné. Možná to kolegům bude připadat jako příliš vysoká částka. Ale eh, princip snížit tento příspěvek, to je něco podle mě, na čem bychom měli trvat protože dohody, které zatím byly uzavřeny v této oblasti, jsou úplně nedostatečné. Toto je něco, za co já se opravdu zasazuji a podle mě to je něco, co by vyslalo jasný signál směrem k našim občanům, protože takto my jako europoslanci bychom jasně řekli, že jsme připraveni škrtnout, uspořit něco, co se nás přímo dotýká a něco, co nesouvisí přímo eh, s kvalitou naší práce. To není žádný populistický návrh. Ne, právě naopak. To je zodpovědný návrh. Je to návrh, eh, že úsporná opatření by se neměla dotýkat jenom střední třídy v Evropě, ale úsporná opatření by se dříve nebo později měla dotknout všech eh, europoslanců. My se nemůžeme vyjmout z politiky úsporných opatření. Musíme být v kontaktu s realitou. Takže toto říkám opravdu jasně a to je něco, co já budu bránit ze všech sil, kolegové. Děkuji. Merci, mon cher collègue. Alors, il y a beaucoup de demandes de parole. Děkuji, milý eh, kolega, eh, kolego. Spousta lidí se hlásí o slovo. Helga Trippel. Obecně řečeno, vlastně se to ubírá správným směrem. My se snažíme dlouhodobě strukturálně šetřit, inovovat, být dobře organizováni, dobře si to nastavit, združit zdroje, být odpovědní, takže v tom smyslu je to samozřejmě dobrý příspěvek a dobrá reakce na současnou, jak eh, současné ovzduší, tak politiku úspor, ale jak správně podluk pan Bokroš, jde to i za tuto metu, protože chceme vždy v rámci evropských institucí ty finanční prostředky využívat rozumně a o to, to tím taky plníme. Mám tady otázku na pana Fernandese. Mně se líbí, že se hovoří i o tom offsetování CO2, kompenzaci CO2, ale dnes dopoledne jsme debatovali rovněž o jiných věcech a dám vám svůj názor nyní. Ano, myslím si, že je výborné, že se eh, ty, ta zasedání výboru zreorganizují tak, že se budou konat opravdu až od pondělního odpoledne do čtvrtečního večera, tak abychom neutráceli více na tlumočení, tedy eh, myslí eh, řečnice, protože se ta zasedání hezky rozloží na čtyři dny a to s tím, myslím, všichni kolegové budou souhlasit a je symbolické, že předsednictvo už bylo připraveno k tomu, že přijde z návrhy, jakým způsobem se i překlady eh, tak to eh, v té oblasti bude šetřit. A nakolik tedy eh, potřebujeme tyto překlady? Na jedné straně nechceme se okrádat o E, mnohojazyčnost. Na druhé straně bychom si mohli říci, pokud potřebujeme překlad a pokud ne, tak by se ten překlad zbytečně nepořizoval. Takže to už souvisí s kvalitním managementem a odpovědným nakládáním s prostředky. Takže musím říci, že tady jsme všichni víceméně připraveni ušetřit těch 20 milionů a to vyšle dobrý signál. Otázka eh, v té general allowance, čili to, to je ta obecná dávka. Jak to vypadá u nás v Německu? V Německu soud eh, prohlásil, že je to v pořádku. Ale je tam ale. A nyní pozměňovací návrh a ten aspekt té odpovědnosti a rovněž toho, že i sami musíme utahovat opasky a že by se to mělo smrazit, tak to je rozumný návrh. A nyní záležitost cestovních nákladů. O tom se už hovořilo i v loni, aniž bych byla populistická nebo se snažila demagogicky argumentovat. Já si myslím, že u krátkých letů v Evropské unii by se mělo volit pouze eh, flex economy a nikoli business třídu, ale pokud jsou to vzdálené lety nebo někdo přilétá z eh, vzdálených regionů nebo má zdravotní problémy nebo už je staršího věku, tam můžeme být pružní, ale i tam se dá ušetřit a předsednictvo už je ochotno to vyhlásit a stanovit na 5%, když se zároveň podíváme, kde se to dá ušetřit nejlépe. Rovněž oni nám slíbili, že najdou způsoby, jak se tam dá ty výdaje omezit. Takže i to by mělo být v pořádku. Evropský eh, dům evropských dějin. Tady chci říct něco jasně. Předsednictvo řeklo ano. Um, Tady je nový pozměňovací návrh, už se našel kompromis na jaře, takže tam není nic nového. Ale já tady musím říci, že my nyní máme určité nové informace, které jsme tehdy neměli. Tedy jde o to, že dosud nebylo zcela jasné, na jakém právním eh, základě se to opírá. Eh, předsednictvo říká ano, proto návštěvnické středisko tam je, Eh, právní základ. Ale já jsem ještě neviděla poslední business plán a chci se ujistit, že máme nějakou kontrolu nad náklady. Všichni víme, jak se liší náklad na nové postavení nové budovy a pak eh, provozní náklady. My tam nechceme žádný skandál. Eh, podívejte se na politickou situaci v Evropě, to by nám opravdu nepomohlo. Takže já jsem ochotná vše schválit, ale než to udělám, tak si chci nechat předat business plán, kdo bude tedy tedy schopen držet náklady pod kontrolou a kdo pak bude kontrolovat provozní náklady. A souhlasím i s tím, že se zde musí přibrat i komise, protože té se to z hlediska návštěvníků bude týkat rovněž. Takže bude to spolufinancováno. To se vše musí nejdříve absolutně vyjasnit, než může naše politická frakce s tím souhlasit. Děkuji. To, že eh, komise tady bude eh, to financovat, to si myslím, že komise bude ochotná přijmout to až eh, k kolegovi Barosovi, tak tomu i je. Pane předsedo, eh, ten dohodovací výbor s předsednictvem jasně něco prokázal dopoledne, totiž až na tu či onu nianci se prokázalo, že kolegové v podstatě jsou ochotni následovat eh, tu cestu, sledovat tu cestu, kterou tady navrhuje pan kolega Fernandez, například úspory mezi, v překladech a tlumočení a e, předsednictvo nám dokonce i sdělilo, že oni jsou ochotni najít způsob, jak se to ušetří a že to nebude i krátkodobá jednorázová věc, že budeme odpovědní a i my jako rozpočtový výbor musíme být e, odpovědní za způsob, jak se to ušetří. A otázka je, zda se najde nějaká společná pozice v tom, že zdroje se musí využívat eh, efektivněji právě v tlumočení, tam nikdo neprotestoval a když kolega Portaž řekl, že um, trochu se od toho odchyluje, ano, já jsem to vzal na vědomí, ale on pak eh, s určitými podmínkami přece jen se k nám přidal. A já souhlasím s tím, že právo vyjadřovat se ve vlastní rodné řeči a seznámit se i s dokumentací ve svém rodném jazyce bude zachováno. Avšak v současné době máme automatismus. Čili i tam, kdy někdo ten zájem nemá, tak se přesto tlumočí a překládá a tam jsou ty prostředky promarňovány, ani to nemá vliv na um, nebo i, i pro kolegy tlumočníky to pak eh, nemá ten efekt, když ji nikdo neposlouchá, takže v tom se shodneme. Takže e, racionální využívání těchto zdrojů a to, že se bude tlumočit a překládat tam, kde je o to zájem, ať už v tom, jak se rozesílají tedy jazykové verze dokumentu, i jak eh, se rozvrhují kabiny na schůzích, to by mělo být dobré. Samozřejmě, že u e, jakýchkoliv úspor jsou dopady, ale rozpočtový výbor e, nebo ten, kdo kontroluje, ovládá rozpočet, je odpovědný nikoli pouze slepě krátit, ale zastupovat e, nějakou koncepci i vůči kolegům obecně. Ne všechny to uspokojí, ale já výslovně chci poděkovat všem kolegům ze všech politických skupin, kteří přispějí ke koncensu. Otevřené problémy, eh, cestovní náklady, ehm, ty dávky, tedy poslanecké ehm, finanční náhrady a Evropský dům dějin. Tam u toho domu dějin, tam Souhlasím, že to nemůže vše nést na svých bedrech pouze Evropský parlament. I komisi to prospěje, bude tam mít skupiny návštěvníků a tak dále, takže je logické a myslím, že i nesporné, že to musí spolufinancovat. Zároveň si jsem jist, že eh, zpravodaj v rámci dalších vyjednávání přijde s dalšími konkrétními návrhy. Já sám souhlasím se zmrazením, tedy nominálně je to úspora, protože zůstáváme pod inflací, ale zároveň musím vyjádřit sympatie vůči kolegovi Portašovi, jeho návrhu, což nikoho nepřekvapí, protože už před časem byl srovnatelný návrh, totiž eh, že se uspoří 500 eur toho, co mu, čemu já říkám paušál na vedení eh, své kanceláře. Někdo si například může přestat eh, odebírat nějaké mm, periodikum a tak dále. Ale to by bylo 450 milionů eur, kdyby se to u každého poslance uspořilo těch 500 eur měsíčně, takže to by nebylo zanedbatelné. Jinak eh, platy. Tam si E, tam jsou určité právní aspekty, totiž předsednictvo říká, že ono má rozhodovací pravomoc a navíc se jedná i o inter, institucionální smlouvu, ale já osobně jsem toho názoru, že rozpočtový výbor tady sehrává zásadní úlohu a by tady měl úlohu takového signalizátora že tedy má docházet nějakým změnám. Myslím, že budeme schopni i dále úspěšně pracovat. Dnes jsem měl to potěšení e, sám být jakoby zástupcem předsedajícího. Chci všem kolegům poděkovat za konstruktivní spolupráci a zejména v takto obtížných dobách v Evropě je zejména důležité, abychom takto výborně spolupracovali. Děkuji. Je voudrais euh, remercier le... Rád bych poděkoval místo předsedovi Alvarovi za jednání se spravodajem a dalšími kolego, eh, kolegy, která byla velmi eh, užitečná, jak říkáme ve sportu, nebudeme dělat změny v týmu, který vyhrává, takže Laslo Šurian má slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Když jsem si vyslechl různé názory kolegů, myslím si, že eh, musíme říci, eh, že spravodaj i stínoví spravodajové udělali vynikající kus práce před pár týdny. Jsme měli problém s rozpočtem Evropského parlamentu Zdálo se, že to bude velmi problematické téma, ale opravdu jsme hodně postoupili. Rád bych v rychlosti zareagoval na různá stanoviska. Pokud jde o eh, komisaře, já si myslím opravdu, že jde jenom o ty, kteří s námi nejsou. Mám na mysli, že odcházející osoby prostě nikdy takže vy, si, vy je chcete všechny ponechat? Ano. Já opravdu věřím, že zlepšení eh, tohoto sektoru umožní, že se nám podaří eh, získat spoustu peněz tímto nařízením. Ne, ale teď nežertuji. Eh, myslím si, že myšlenka taková, že nebudou žádné překlady bez vyžádání s výjimkou jednoho, dvou jazyků je zcela schůdná věc, eh, protože už jsme to v minulosti vyzkoušeli a myslím si, že eh, v čase se to prokáže a je to důležitá věc. A pokud jde o tlumočení na schůzích, tak nestačí s tím, že se podíváme, zda ty jazyky jsou zde zastoupeny nebo ne, protože je možné se splést. Naši kolegové, asistenti sedí vzadu a poslouchají, i když zde poslanci nejsou. Navíc eh, poslanec může být zastoupen jiným poslancem, jak se to stalo v případě mého kolegy, který tu nemohl být při hlasování. Já jsem ho nahradil, takže jsme byli přítomni. Jinak většina našich schůzí se eh, web, se, se přenáší po webstreamu. Takže to znamená, že se využívají různé jazyky. Pokud jde tedy o e, tlumočení, jsem proti změnám toho nového Eh, nařízení, dokonce by byly asi pří, eh, případné změny, že by se to zlepšilo místo, aby se eh, tlumočení omezilo. Pokud jde o cestovní náklady, musíme udělat to, co je třeba, ale striktně zachovávat určité principy. A já se zmíním pouze o jednom. Všichni poslanci jsou si rovni, čili jakákoliv diskriminace je nemožná je dobré říkat, že já jsem starší člověk, nebo že jsem v tom eh, limitu eh, seniorů, pokud by takový limit byl zaveden, ale jsem proti takové diskriminaci člen, mez, eh, členů poslanců tohoto parlamentu. Samozřejmě je takové legrační, že řeknete, že když budete mít eh, posudek od lékaře, tak budete mít jiná práva než jiní. O tom se dá hodně diskutovat, ale každopádně eh, by bylo řešení, které by eh, vycházelo z nazval bych to eh, špinavé diskuse a nebylo by to dobrý signál pro veřejnost, kdybychom my zde v parlamentu ukazovali takové věci. Musíme se věnovat věcem podstatným, ne povrchním. Děkuji. Chápu, že to je cíl eh, skupiny a mluvčích skupiny Dominik Rike. Děkuji a děkuji eh, Jose Manuelovi a Manuelovi za práci. Mám otázku. Já jsem sledoval eh, ty návrhy týkající se snížení nákladů na tlumočení, ale zde by byla okamžitá Eh, je zde jeden okamžitý efekt. Eh, jde o eh, denní diety, protože kdybychom měli schůzy, schůze rozvržené do pěti dnů, takže tak by byl nižší náklad na tlumočení, ale denní diety by byly vyšší. Takže ty připomínky ještě k Domu Evropy. Já jsem byl na slyšení toho výboru a zeptal jsem se co, kolik bylo, nebo jaká bude a byla investice a jaké budou eh, náklady eh, provozní. Je to projekt, který je víceméně marginální. A třetí otázka, nebo to není otázka, ale to je požadavek. Máme eh, nějaké ponětí o tom, co dělá v tomto smyslu 27 národních parlamentů. Hmm víme, jak oni šetří. Není to žádný požadavek právě teď, protože naše eh, motivace jde sama za sebe, vycházíme z etických principů, ale mohlo by být, eh, to být zajímavé, aby jsme to odůvodnili vůči komisi, kdybychom věděli tedy, co se eh, děje v jiných zeme, zemích, protože by bylo zajímavé jistě vědět, jaká opatření přijímají poslanci v jednotlivých zemích. A pokud jde o cestovné, byl jsem překvapen, že je v parlamentu cestovní kancelář, není to žádná oficiální instituce a nabízejí drahou dovolenou. Takže když eh, člověk eh, něco si platí nebo objedná přes tu, tuto cestovku, tak možná je to dražší, než by to bylo, než když si to najde na internetu. A já si říkám, eh, zda bychom nemohli získat levnější cesty, levnější letenky, protože bychom mohli ušetřit daleko víc, než kolik bylo navrženo, protože můžete cestovat kamkoliv za jakékoliv náklady. A opravdu eh, takovou pobídkou eh, by bylo asi vybírat si i levnější cestovní agenturu, která to zajistí. Takže tam bychom asi eh, mohli Eh, ušetřit spíš než nutit lidi nad 60 let, aby cestovali ekonomickou třídou? Ano, to je dobrá otázka. Eh, o tom máme nějaké informace a budeme mít ještě v následujících letech. Pane Alvaro, chcete zareagovat? Eh, Já jenom krátce. Totiž, když hovoříme o těch penězích, ono to vlastně tam myšlenka tam se neobjevila, protože když se nekoná schůze, tak ani nedostáváte diety. Ale když říkáte, že tady budete den déle, tak samozřejmě potřebujete tu dietu. To, o tom se nemusí diskutovat. Já bych se divil, kdyby to vzniklo. Ale pracovní týden, já si myslím, vždy trval od pondělka do pátku, když je to samozřejmě záležitost každého jednoho Nepřipadalo by mi moudré, zejména z hlediska toho, jak to bude vnímáno veřejnosti, kdybychom začali argumentovat našimi dietami, zejména z pohledu dnešní hospodářské situace v jednotlivých členských zemích. Takže tady bych nedoporučoval, abychom toto téma otevírali nezávisle na tom, zda existuje logické provázání, nebo zda já jsem si ho vědom nebo ne. A u cestovného. Máte zcela pravdu, to jsme si všimli i my, totiž, že tato cestovka vlastní parlamentní má mnohem vyšší letenky, než se dají sehnat kdekoliv jinde. Naštěstí internet existuje, existují pro stejnou trasu i levnější letenky. Děkuji, Vladimír Maň. Děkuji, pane předsedo. Možná někteří kolegové nemusí vědět, že my máme program zasedání rozpočtového výboru, jiný výbor má své programy a v těch programech některé dokumenty nejsou přeloženy do určitého jazyka. Překladatelé to nestihli, to je v pořádku. Ale potom se stane, že oni to dodatečně překládají třeba měsíc, dva, tři později a to pro nás již nemá žádný praktický význam. Takže možná toto by mohl být jeden ze zdrojů, kde ušetřit případné prostředky. Já, když jsem byl zpravodaj pro rozpočet institucí na rok 2010, tak jsem se snažil přesvědčit poslance, abychom eh, provedli nějaký audit, abychom zrengenovali, jak fungují jiné parlamenty, jiné instituce, protože když to samé udělal eh, dvůr auditorů, tak dokázali výrazně šetřit v tehdejším parlamentě to neprošlo, potom přišel nový parlament. Já stejně jako vy jsem hledal možnosti šetření a objevily se různé věci. Například ve Štrasburku jsme jeden týden v měsíci. Jsou tam dva vchody, u každého vchodu celý rok stojí ostraha, která stráží tyto vchody. Tím, že jsme je eh, v ty nevyužívané dny odstranili, tak jsme ušetřili milion ročně. A takovýchto zjištění bylo pět nebo šest. Takže na základě takovýchto zjištění eh, parlament odsouhlasil můj návrh proveďme eh, audit ve dvou oblastech DG Envio a security services. Co se týče cestovného, letenek a podobně, my dokážeme některé věci zjistit, ale některé věci zjistit nenecháme. Nemůžeme. Pokud bychom si nechali provést nezávislý externí audit, možná bychom takto dospěli k bezbolestnému zjištění, kde ušetřit. Já jsem 21 měsíců guvernérem mé zemi a můj rozpočet se krátí o 25 v důsledku nedostatku prostředků. A já jsem bezbolestným prostřed... způsobem dokázal ušetřit 30 na administrativu, takže i zde bych viděl veliké rezervy. Skutečně přistupme k tomu, proveďme nezávislý audit prostřednictvím auditního dvora a určitě najdeme veliké množství zdrojů. Děkuji. Děkuji, vážený kolego, děkuji za tyto zajímavé zkušenosti a slovo má paní Vertman. Ich möchte mich zu zwei Punkten äußern. Děkuji. Já se chci vyjadřit eh, k dvěma záležitostem. Já jsem filoložka, já hovořím více jazyky a jsem ve skupině pro vztahy s Tureckem a tam jsme se dohodli na pouhých dvou jazycích. A předem jsme se dohodli, jak budeme postupovat v souvislosti s tlumočením, překlady. To by se dalo uplatnit i u dalších výborů a takto šetřit já hovořím alespoň s, těm, s tou zkušeností, kterou mám, pokud někdo má dokonalou angličtinu, tak ať se jí drží. Jsou jiní, kteří hovoří dokonale francouzsky. A z toho, co vím, je to i tak často pouze ta uh, řeč prostřednictvím, které se tlumočí. Například pokud někdo nerozumí německy, tak se to často tlumočí přes angličtinu. Ale pokud samozřejmě my chceme respektovat s největším respektem pro mnohojazyčnost. Každý je rád, že může hovořit svou mateřštinou, případně číst dokumenty, ale samozřejmě i my politici musíme být flexibilní, takže já si myslím, pokud si to určitý výbor dokáže racionalizovat, tak se nad tím musíme zamyslet. Cestovné. Tam mám dva podněty. Za prvé, je na nás, jestli si najdeme levnější a nebo menší cestovku ve vlastní zemi, anebo sami sáhnout do internetu a e, opravdu můžeme se vzdát takovýchto exkluzivních služeb drahých cestovek. A další věc. Dříve bývávalo e, takové paušální propočítávání cestovních výdajů. Nyní se to propočítává de facto a já bych se zeptala, jak vypadají cestovní náklady nyní ve srovnání s dřívější dobou. A možná, když to budeme vědět, tak se můžeme dohodnout třeba na určitém paušálu. Takže eh, pokud to bude správně nastaveno, tak pak musí si někdo buď připlatit, anebo opravdu bude cestovat pouze ekonomickou eh, třídou. Děkuji. Určitě si to pan zpravodaj s radostí vyslechl. Goran Fern, děkuji pane předsedo. Derek Von, náš stínový zpravodaj, už jménem politické frakce naší promluvil, tak ode mě jenom pár dodatečných myšlenek. Za prvé, srdečně díky zpravodaji je opravdu důležité, že se už blížíme koncensu. I když samozřejmě čert vězí v těch detailech, tak už to vypadá slibně pár zásadních záležitostí. Pan Fernandez se zmínil o případných právních problémech v souladu se zmrazením různých dávek pro parlamentáře. Už jsme viděli i dopis předsedy právního výboru, který je kompetentní za status poslance. Souhlasím, že se nesmíme dotýkat našich platů jako takových, ale indexace eh, našich výdajových eh, částek, tady se obracím na vás, pane předsedo. Myslíte si, že je to rovněž nepřípustné z důvodu názoru právního výboru? Pro mě by to znamenalo velikou zvláštnost, protože že by si nemohlo předsednictvo určovat eh, indexaci, tak by to zároveň odebíralo rozpočtovému výboru právo nastavovat tyto paušály to by bylo opravdu zvláštní, že by kvůli právním eh, zřetelům že bychom se nesměli nijak sáhnout na naše paušály, případně dávky, to teda nevěřím. E, dům evropských dějin, hovoříme o různých aspektech a žádáme za prvé o právní základ. Spravodaj má pravdu, že bychom se neměli odchylovat od rozhodnutí která jsme přijali před létem ohledně odhadů a tak. Ale problém spočívá v tom, že když jsme se na těchto eh, odhadech shodovali, tak jsme nevěděli, jaký je právní základ ani jaké jsou dopady. My jsme samozřejmě sami přišli s návrhem právního základu ale zároveň si přejeme i spolufinancování. A problém nyní spočívá v tom, že když generální sekretariát přišel s právním základem, tak tento právní základ vylučuje spolufinancování jiných institucí, protože oni nesmějí spolufinancovat naše návštěvnické středisko což je problém, protože pro nás je stejně důležité spolufinancování jako řádný právní základ. Takže tady se musíme zamyslet, jaký druh právního základu připustí spolufinancování jinými institucemi. Pokud tady nenajdeme řešení, tak tento projekt nemůžeme podpořit ve stávající podobě. Cestovní náhrady. Každý souhlasí, že se řešení musí najít, ale já se domnívám, že by bylo nejlepší, kdyby předsednictvo přišlo s návrhem ohledně všech podrobností, protože pro nás není možné se vypořádávat s tomu, jak nastavíme pravidla, kdo může cestovat business třídou, jak se bude na, zacházet s těmi e, mílemi, které dostáváme za to, že máme věrnostní kartu. Tady potřebujeme nějakou inspiraci ze strany předsednictva. Oni k tomu musí přistupovat vážně. K panu Rike. Dva pozměňující návrhy tady jsou, které se snaží přijít, tedy to jsou z naší strany, eh, komparativní eh, práce s jinými parlamenty. Ano, Eh, bylo by dobré si to srovnat, jak to vypadá v jiných parlamentech, abychom našli nápady, podněty k dodatečným úsporám, ale rovněž rozumné vyhodnocení našich provozních nákladů. Jsme dražší než národní parlamenty nebo ne? Takže to bychom měli vzít vážně a opravdu to uskutečnit, tento nápad. Eh, cestovka. Eh, tady souhlasíme s panem Alvarem, s panem Rike že tady jsou problémy u této cestovky. Proto navrhujeme, aby předsednictvo přišlo s e, přeskumem dohody s touto cestovní kanceláří. Na to si musíme posvítit. A nakonec, teď měním klobouk, nyní už nehovořím za e, svou skupinu, ale za švédskou delegaci. Samozřejmě, že nejlepší úspory by bylo jedno křeslo v parlamentu. To by okamžitě přineslo Tady celá řada poslanců už eh, přišla s tímto eh, s tímto návrhem. To jsem hovořil poprvé tedy vlastním jménem. Děkuji. Eh, musím říct, že tady byl nějaký snad problém s překladem a teď jsem vám tu tedy nepochopil poslední větu. Dobrá, a slovo má Jana Milder. Jan Milder. Děkuji, pane předsedo. Jak si zřejmě všimnete, tak nehovořím na jednání komise svůj mateřský jazyk. Zastávám ten názor, že v politice musíte být schopen přesvědčit lidi a vzhledem k tomu, že většina osob v této místnosti rozumí angličtině, tak mám alespoň malou naději, že mi pochopí, porozumí lépe, než kdybych hovořil holandsky, ale možná tlumočníci to nevidí rádi. Dobrá. E, co se mě týče, tak eh, je několik jednání, kde já holandské tlumočení nepotřebuji, nicméně je tady další důležitá věc. Vzhledem k tomu, že nějaké dva tři roky máme systém přenášení jednání na internetu. Podle mě eh, to je důležitá věc pro evropské občany. Takže je, jestliže my na veřejných zasedáních zrušíme eh, plné jazykové režimy, a budeme mít stále veliké investice do živého vysílání přes internet, najednou to ztratí smysl, když to bude jenom v jednom jazyce. Tohle tady musíte mít na paměti. Co se týče těchto veřejně přenášených jednání, tak eh, bychom snad měli aspoň si ponechat tu naději, tu víru, že nás hodně lidí sleduje. Nevím, jestli tomu tak je, ale eh, to by měla být ta naše premisa a měli bychom se snažit tedy, aby na těchto jednáních byl plný režim ponechán. Děkuji, děkuji vám. Ano, v takovém případě to je stejná situace, jako co se třeba týče čtení úředního věstníku nebo písemného textu veřejné rozpravy. To znamená, tady máte prostě text jazyka mluvčího a jestliže znáte jazyk mluvčího, tak můžete okamžitě tomu porozumět, ale potom tady je celá řada lidí, kteří jsou v jiné situaci. K tomu jazykovému režimu, tady si myslím, se všichni shodneme, že i zde platí, každý poslanec je roven s všem ostatním, tedy tlumočení, překlady, musí být k dispozici. Zároveň však tady máme poměrně velký luxus v této sněmovně. Proto jsem vděčen jak zpravodaj, tak stínům že se to podařilo takto důkladně rozebrat i na předsednictvu a že tady máme celou řadu různých možností prokázat veřejnosti, že z toho určité závěry vyvozujeme a že se snažíme 1,9 ušetřit a zároveň, že i poslanci jsou eh, těmi, kteří budou u sebe takto zkoušet šetřit. Možná bychom rovněž mohli přijmout návrh Spojeného království, že se naučíme všichni anglicky. Ono to samozřejmě stojí hodně peněz v těch národních vzdělávacích systémech, ale samozřejmě to má dopad i na tu rovnost členských států. Obecně je ten balíček na dobré cestě, ale jedno varování z mé strany. Já si velice dobře vzpomínám, že jsme potřebovali více než desetiletí, než jsme našli řešení eh, v těch interinstitucionálních eh, jednáních, ale i zde v této sněmovně, abychom změnili to, co bylo špatně a dospěli k reformě, jak status poslance, tak financování asistentů a mnohé další otázky kdo do toho znovu vstoupí, tak otevírá pandořinu skřínku, otevírá právní problémy, některé z nich velice závažné, které nesmíme ignorovat a zároveň vnitřní vztahy, například předsednictvo, náš výbor. Já jsem rád, že výbor koná svou práci a v minulosti když jsem byl tamto e, za vaším stolem, tak jsem se často zlobil, že právě rozpočtový výbor se e, pak svých úkolů nezhostil a z toho plynuly e, důsledky. My jsme s tehdejším generálním tajemníkem vedli dialog s koordinátory a museli jsme se takto potíži zbavit. Takže já jsem byl a jsem i pro to, abychom se drželi eh, řádu, správního řádu této eh, sněmovny, ale pokud někdo nedělá svůj domácí úkol, tak co my s tím? Pak my musíme silně vnímat svou odpovědnost, pokud například předsednictví nebo jiný říká, že ten či onen nekoná svou práci. Tady musíme najít správnou rovnováhu. A jinak mimochodem si poukázat pouze na to, že když se zdá, když se hovoří například o platech. Já jsem nikdy nechápal, eh, proč eh, by měl eh, 38% vydělávat, ale tak to říká judikatura. Ani nechápu, že se o tom vůbec hovoří, když máme situaci, že v některých členských státech dostávají eh, poslanci a ještě musí ale platit dodatečně daň v některých členských státech ze svého platu poslaneckého. 700 až 1000 euro například v Německu to je taková dodatečná sazba daňová eh, k té evropské dani. Pokud tam nebude nastolena rovnost, tak to není spravedlivé ve srovnání s těmi, kteří tyto daně nemají. Já jsem ochoten uh, o tom hovořit, ale pokud pak hovoříme o té paušální částce, a tu už potvrdil i eh, soudní dvůr, a pokud se toho chcete dotknout, tak musíme hovořit i o rovnosti, že máme poslance, kteří zastupují 200 voličů a jsou poslanci, kteří mají obrovské volební okrsky. Tisíce kilometrů musí projíždět. A máme e, poslance, kteří mají například milion občanů, které zastupují. A to už je úplně jiná starost o voliče. To už je úplně jiné krytí poslancem svého okrsku zeměpisně. Takže trochu si to představme, než tedy budeme toto aplikovat. A cestovní náklady. My si sami objednáváme, to víme, um, ehm, zdenky sami. Tam by se dalo ušetřit. Zda tedy business nebo economy flex, tady se hádáme šalamounským způsobem vlastně, protože všichni víme, že jsou situace, kdy e, potřebujeme business jízdenku, například tam, kde vím, že si případně budu moci e, muset měnit datum, protože jinak se nedostanu. A jinak, celosvětové cesty po světě, ano, jsou důležité e, pro Evropský parlament. Je to krásné, ale podívejme se tam na nákladovou strukturu. To je napínavá záležitost. A ostatně se domnívám, že právě v naší naší době, kde někdo spochybňuje nebo vůbec máme v sázce budoucnost Evropské unie jako takové a to, že někdo bude například méně ve světě, méně v Bruselu a musí se více postarat o své vlastní voliče, že tím podpoří budoucnost Evropské unie. A z toho pohledu například to, že chceme eh, například rozložit zasedání tak, aby tlumočníci mohli pracovat, e, to je rozumné, ale to samozřejmě neznamená, že od pondělka do pátku tady budu, že budu pouze na těch zasedáních, které se mě týkají, takže tady možná tady budu od úterka do pátku a nikoli od pondělka do čtvrtečního dopoledne jako nyní. Takže to si možná každý kolega může rozmyslet a sám osobně přispět k tomu, abychom jednak nepřeháněli, ale na druhé straně měli vše pod kontrolou. Je to tedy rozumný vývoj, ale v následujících týdnech si ještě musíme prohovořit podrobnosti a já se domnívám, že se kompromisy najít dají a zároveň bychom měli ten kostel v té vesnici stále ještě na místě. Děkuji, kolego. Čas kráčí kupředu, tady má eh, mé kolego Gargo Salvador, ale prosím stručně, abychom dospěli ke konci této diskuse brzy. Velmi krátce, pane předsedo po té, co jsme měli ekonomickou a měnovou unii, teď ještě budeme mít fiskální unii e, tím, že se vytvoří jakási fiskální dohoda europoslanců. To by byl e, příspěvek europoslancům budování Evropy. Ale chtěl jsem říci tři věci, e, které taky byly zmíněny v diskusi první řadě si nemyslím, že by racionalizace výdajů za Eh, tlumočení eh, znamenal určitou úsporu, významnou úsporu především, protože jde o prostředky, které jsou eh, potřebné, protože máme, jsme koordinátoři, máme spoustu schůzí, které potřebujeme i mimo sály, víme, že potřebujeme mnohdy tlumočení i tam, kde tlumočení žádné není, takže právě proto navrhujeme přesun prostředků, aby to bylo efektivnější a levnější. Pokud jde o cestovní náklady. Myslím si, že návrh kolegy Fernandeze je rozumný vzít v úvahu část těch myšlenek, které EPP vyjádřila ve svých, ve svých pozměňovacích návrh, návrzích a taky eh, na pozměňovací návrhy socialistů, liberálů a zelených, protože je dost velký konsenzus. Totiž eh, ten návrh je eh, velmi eh, vyvážený, protože to, co navrhuje kolega Portas, je diskriminační nebezpečný, protože nevytváří nic než, jiného než své volné rozlišení pro cestování, protože jsou cesty, které se uskuteční eh, automobilem nebo, mm, nebo vlakem, tak mělo by platit tentýž pozměňovací návrh a tím se dostáváme k diskriminaci a proto všeobecný návrh, jako je návrh kolegy Fernandeze, mi připadá daleko vyváženější. Pokud jde o náhrady, diety, alespoň tak tedy jsem tomu rozuměl na dohodovací, dohodovací schůzce dnes dopoledne. Tam jde o to, aby se stanovil objem eh, ročního růstu eh, těchto eh, diet, protože máme politický mandát z výboru abychom eh, o tom jednali a předsednictvo eh, parlamentu máme informovat o tom, zda existuje jasný politický signál, že eh, parlament chce zmrazit diety, tak jak jsou v roce 2011, tak v tom případě by předsednictví nezvyšovalo diety, protože to je politický mandát tohoto parlamentu. A jinak se domnívám, že v tom dohodovacím řízení dnes dopoledne bylo také zcela jasné, že je právní základ, proč je nut, a vysvětlilo se, že je nutné ten právní základ mít a absolutně nemůže existovat žádné spolufinancování. To generální tajemník tohoto parlamentu řekl v tom dohodovacím řízení a řekl, že Eh, Evropskou komisi nelze vázat na poskytování služeb. Říkal, že normálně dohoda mezi komisí a Evropským parlamentem je taková, že služby nebo poskytování služeb zajišťuje parlament. Ale v tomhletom konkrétním případě eh, domu historie Evropy se to dělá opačně. To znamená, že Evropská komise poskytuje ty služby právě proto, aby se dosáhlo toho spolufinancování, se kterým všechny politické skupiny tak či onak souhlasí. Takže to tedy eh, jsou moje příspěvky, pane předsedo. Děkuji vám, pan Portas, jenom jednu větu. Pane Portasi, prosím. Velmi stručně. Já jsem jenom se chtěl vyjádřit k tomu, co říkal pan Berger. Je jenom jeden pozměňovací návrh z těch všech předložených, který se přímo týká statutu Eh, poslanců parlamentu. A to je pozměňovací návrh, který předkládám já a týká se zmrazení platů. A eh, tahle ta eh, no, pozměňovací návrh spadá pod bod 10. Je to 38,5 platu jako u e, soudního dvora evropských společenství. A je politický signál, který od nás tedy musí přijít. E, pokud má být dialog mezi radou a mezi e, komisí, buď můžeme změnit tento článek ve týkající se statutu poslance, a nebo to můžeme, nebo můžeme zavést to zmrazení e, na úrovni nějakého vyššího stropu platu pro celou e, Evropskou unii, takže to by ovlivnilo 40, 50, 100 soudců. Takže tím bychom možná eh, dosáhli eh, spíš eh, dohodu, než jak je to v případě rady, která se obrací na Lisabonskou smlouvu. Tam jde o bývalý, o plynulých 30 let. Tím nechceme otevřít pandořinu skříňku, ale je zde politická iniciativa, která se týká statutu člen, poslance pokud bude politická vůle. A jinak cestovní náklady a ty obecné náhrady pro poslance, diety, ty vyplývají z eh, rozhodnutí předsednictva. A je tedy legitimní, abychom řekli, že musíme zkrátit nejenom v pro, musíme šetřit v provozu, ale že musíme šetřit i e, u sebe. Takže to je politická volba. Ano, máme to zapsaný. Pan Enrique, ještě minutku. Já mám jenom otázku, která se týká lingvistické věci, protože to je důležitá záležitost. Vypočetl někdo, nebo spočítal někdo, že bude Eh, nový jazyk, se kterým se eh, bude počítat 30 eh, vteřin, aby Miguel Potaš odpověděl. Takže různé otázky statutu poslance, to je pandořina skřínka. Já se samozřejmě tážu, proč vedeme tuto diskusi, když máme přes 16 tisíc zaměstnanců v evropských institucích, kteří údajně vydělávají víc než takový europoslanec. Když tedy vedeme takovouto diskusi a chceme otevřít status evropského poslance, tak se automaticky ocitneme v debatě, kterou rok od roku vedeme na národních, eh, v, na, v rámci národních parlamentů v souvislosti. A já vám přeji hodně štěstí, kolegové, v takové diskusi, když najednou máme jeden rok, druhý rok a neustále se dotýká výše našich platů, náhrad. To nás nikam nevede. A jedna věc je zásadní. Jádrové poselství z této diskuse, že právě díky aktivitám rozpočtového výboru eh, zpravodaje stínových zpravodajů jsme dokázali vyřešit otázku 2,3% a ještě jednou pod dostat se pod tu magickou stropovou hodnotu. Um, a v tom jsme učinili hodně. A tady si myslím, že z pohledu e, strukturálních pokusů o reformy se to musí líčit jako samotný začátek, že máme potenciál v příštích letech důsledně se touto cestou ubírat a propracovat to dále. Děkuji, Garan Fern, na minutu k tomu statutu poslance. Já stoprocentně souhlasím s Rainerem v otázce platu. Toho se do dotknout. Nemůžeme, to už je eh, součást, tedy status poslance, eh, s tím nemůžeme nic dělat, protože to vlastně ani eh, není něco, v čem můžeme něco změnit. Ale paušály, náhrady, tam u platu máme právní povinnost těch 38,5% toho soudce, ale tam ta povinnost se netýká paušálu náhrad diet. To má byro v tom popisu práce. A zároveň si myslím, že se nebudeme ani prolínat, že já bych si přál, pane předsedo, abyste si to mohl ověřit. Čili u platu souhlasíme všichni vzájemně, ale u těch náhrad ne. A tady si myslím, že to musíme vyjasnit. My máme celou řadu pozměňovací návrhů, které volají po zmrazení těch paušál. Naše politická skupina by byla pro zmrazení úplně všech eh, těch náhrad, ať už cestovní, nebo té obocné, nebo těch diet. Takže tady si myslím, že to musíme velice jasně rozlišit plat od těch náhrad. E, děkuji. Další řečník a pak ještě zpravodaj. Eh, thank you, chair. I'm... Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě, ale byla jsem na konferenci předsedu. Chtěla bych zdůraznit, co jsem řekla již dnes ráno na tom smírčím řízení, eh, jednání s Birem. Za prvé, jsme eh, požádali byro, aby byly provedeny studie v určitých oblastech výdajů, jako například potřeba zvýšit počet pracovníků v důsledku Lisabonské smlouvy a celá řada dalších oblastí, které nikdy nebyly řádně vyhodnoceny. Jsou tady eh, takové zprávy, že by se eh, měly zvyšovat Eh, prostředky na cestovné a tak podobně. Takže je potřeba mít přesné informace, když chceme dělat škrty. Jak už jsem řekla, dnes a mohu to jenom zopakovat. Souhlasím s tím, co tady zaznívá v otázce eh, právního základu či toho, zda tam základ není. V oblasti indexace Máme k této věci dopis od právní služby, který jsme obdrželi včera, kde je řečeno, že jak platy, tak různé dávky jsou právně vázány. Eh, s tím souvisí tedy i zmrazování a tak dále. A konečně poslední důležitá věc se týká toho Evropského domu dějin. Eh, generální sekretariát navrhl, že v rámci nového právního základu, o kterém jsem se dozvěděla až včera, bychom mohli zřídit tuto dohodu o poskytování služeb s komisí. Nemyslím si ale, že to je řešení, protože eh, v takovém případě náklady ponese Evropská komise místo nás. A o čem my se tady bavíme, jsou úspory. Úspory pro evropský rozpočet jako celek. Takže takovéto řešení, dohoda nebo smlouva o poskytování služeb, to vlastně žádné řešení není. Děkuji. Děkuji, děkuji vám. To je ovšem eh, dopis od právního výboru, neprávní služby. Dobrá, kolegové, takže je již téměř poledne za čtyři minuty a v poledne se tlumočnický režim mění, protože přejdeme na schůzi koordinátorů, takže už tady budou jenom některé jazyky, ne všechny jazyky. Teď bych se chtěl obrátit na zpravodaje. Co se týče návrhu rozpočtu na příští rok po smírčím řízení a závěru toho smírčího řízení, které jste přednesl, se tady odehrála velmi bohatá diskuse. Přejete si to nějak schrnout nyní, nebo byste byl raději, kdybychom teď rovnou přešli na schůzi koordinátorů a projednali to tam? Já myslím, že možná by to bylo lepší, Takto se uskuteční koordinátoři od 12 do 2 hodin. Nebude to tedy vysíláno přes web, takže bych apeloval na všechny kolegy a osoby v této místnosti, které nejsou součástí koordinátorů, aby opustili sál a následně, rovněž, následně zahájíme jednání v 15 hodin, takže zůstanou zde jenom koordinátoři. Děkuji.